Dear colleagues. Vážení kolegové, pane komisaři, myslím, že můžeme začít, protože, jak už jsem vysvětlovala dopoledne, tak je to nejenom poslední den zasedání našeho výboru před letní přestávkou, ale je to také poslední část eh, našeho zasedání, které jsme zahájili eh, včera. A teď, pokud dovolíte, pane komisaři, budu pokračovat v italštině. Velice ráda bych vám, pane komisaři, chtěla poděkovat za to, že jste přišel na naše dnešní zasedání. My už jsme se společně sešli dvakrát. Od začátku fungování parlamentu naposledy před půl rokem. Děkuji tedy, že jste opět přijal pozvání do našeho výboru, který má eh, konkrétní pravomoci, jež se promítají a protínají také s pravomocemi eh, vašimi v Evropské komisi. Od minula se celá řada věcí změnila, zejména pokud jde o strategii pro digitální trh, takže nás zajímá, co nám můžete říci o některých aspektech, například eh, autorského práva, přístupu ke kulturnímu obsahu online nebo k otázkám audiovizuálním a ochraně dětí a mladistvých v digitálním prostředí. A budeme rádi, když se zmíníte také o produkci obsahu. To je pro Evropu velká výzva. Nicméně dnes jsme se zde sešli, abychom pohovořili především o současné situaci se směrnicí DMS, a vztahy mezi touto směrnicí a dalšími legislativními návrhy. Tato směrnice se přeskoumává, byly spuštěny konzultace ve všech členských státech, pokud jde o implementaci této směrnice a tak doufám, že budeme schopni na začátku roku 2016 vše dokončit. Junckerův investiční plán klade důraz na infrastrukturní eh, část eh, celé záležitosti, na tzv. digitální dálnice. Jde o dosažení kvalitativního pokroku a velká pozornost se věnuje také novým schopnostem, které žádáme v e-learningu, v eh, e-vyučování. A to jsou věci, kterým se věnujete ve svém e, generálním ředitelství. Spadá sem také otázka širokopásmového připojení, především škol a s tím souvisejí i rozpočtové otázky, otázky financování, což nás poněkud znepokojuje vzhledem k těm škrtům. Dále pro nás důležitý Euronet, a jsem si jistá, že to jsou témata, která nám podrobněji nastíníte. Pane komisaři, máte zhruba 10 minut, takže vám teď předám slovo, následně vystoupí koordinátoři, kteří budou mít každý k dispozici 3 minuty a pak vystoupí další kolegové poslanci. Vážená paní předsedkyně, <clears throat> Vážené dámy a pánové poslanci, děkuji za, za to, že jste mě znovu pozvali, abych sem přišel. Myslím si, že to je okamžik, kdy vám vlastně mohu představit současný stav práce komise ohledně témat, která patří do působnosti vašeho výboru a potom samozřejmě také, kterou můžeme odvádět díky vašemu přispění, díky vašim připomínkám a dotazům, protože už v minulosti jsme zaznamenali a zohlednili vaše názory a stanoviska tak, abychom je mohli implementovat do strategie a politiky komise. V Nedávno jsme vedli konzultace k, ke směrnici. Eh, příslušné směrnici, abychom vlastně eh, zajistili, jakým způsobem jednotliví partneři, účastníci trhu vidí situaci a abychom mohli vlastně podnikat potom další kroky ve, pro implementaci a provádění této směrnice. Také před, ta zelená kniha, která byla zpracována před dvěma roky, zohledňovala stav naší práce. Potom jsou zde také zprávy z vlastní iniciativy paní Frhegen a paní Kamrfehert, které jsou velmi důležité. Myslím si, že v oblasti evropských pravidel a předpisů pro mediální služby. Eh, situace se vyvíjí. Současná regulace pochází z roku 2007, čili už je stará 7 až 8 let. A vlastně je to také jeden z argumentů pro to, že je potřeba modernizovat celý tento proces. To znamená, který by měl být uzavřený v období 2015 až 2020. a tady s tímto procesem hodnocení, přehodnocení revize stávajících pravidel si také eh, vlastně vytvoříme určité alternativy obce pro možnosti eh, dalšího rozvoje. Tak, abychom vlastně potom na základě konzultací dostali ten stávající stav tak, jak je v současné době k dispozici, tak abychom bez dalších prodlení nejpozději v průběhu eh, příštího roku předložili návrh modernizace směrnice o audiovizuálních službách, abychom jej tedy předložili jak parlamentu, tak radě. Existuje na jedné straně, nebo jde zde na jedné straně o otázku, zda všechna platná pravidla jsou vůbec ještě nutná, nebo zda neexistuje možnost určité deregulace? některé záležitosti přenechat zúčastněným subjektům, účastníkům trhu, médiím. A za druhé je zde otázka, která vyvstává, zda ten systém vyžaduje určitou stupňovitou regulaci. Zda, je, zda tato regulace, která se vyvíjí po dobu 7-8 let, je dosud uspokojivá, anebo zda jsou vyžadovány určité strukturální změny. Jde zde také o otázky, jak vlastně zajistit ochranu nezletilých, mladistvých, také určité eh, legislativní akty pro ochranu evropských uměleckých děl potom jde také o určité omezení, případně, případně zákazy určitého typu reklamy. To znamená určitým způsobem propojit tyto možnosti nebo v případě obsahové eh, omezení, zejména reklamy na alkoholové a tabákové výrobky. To znamená, chceme se přesvědčit, zda ta pravidla, tak jak existují, jsou ještě přiměřená a nezbytná, zda je potřeba je změnit anebo případně odstranit. Potom samozřejmě je zde celá řada také podpor požadavků na e, poskytovatele mediálních e, služeb, například e, přístupnost a přenositelnost obsahů, které jsou k dispozici. Potřebujeme regulaci, ano, do jaké míry, aby vlastně tyto obsahy ve veřejném zájmu byly zpřístupněny účast. A to znamená, zda zde nemáme žádnou regulaci v té stávající směrnici, ale co se týká balíčku telekomunikačního, tak tam bychom rádi viděli regulaci. Potom je zde další otázka, Eh, rovných podmínek pro všechny. To znamená, zda ta, ty podmínky, ta pravidla, která jsou obsaženy ve směrnici, eh, skutečně podporují volnou soutěž a jsou, zajišťují rovný přístup, přístup všem, anebo zda je potřeba je rozšířit dále, eh, rozšířit nebo omezit nebo změnit, potom ochrana mladistvých, určité kvalitativní standardy, limity pro reklamu, nebo také určitá grémia, určité instant dohledové instance. Všechno toto je relevantní v této oblasti a samozřejmě eh, s tím cílem, aby vlastně eh, bychom, protože to jsou programy, za které odpovídáme technicky, ale potom otázky, zda vlastně je to také vhodné obsahově pro eh, ochranu mladistvých, čili zase říkám rovné podmínky pro ty zúčastněné strany jednak a potom někteří, pro některé, kteří ještě před deseti lety tedy jste nebyli, to znamená, potom se musíme popřemýšlet o tom, zda je také zahrneme, zač zapracujeme do působnosti směrnice nebo ne. Začátkem roku, anebo ještě koncem roku 2015 bych rád diskutoval s vámi o tom procesu revize a obecně bych měl následující úvahy a prozby. Dámy a pánové, odvětví komunikace a odvětví digitálních médií, televize a televizí přenášených služeb je vlastně odvětví, které se velice rychle mění. To znamená, že eh, potřebujeme rychle se rychle implementovanou práci. Měli jsme tu zelenou knihu a zprávy z vlastní iniciativy které byly zpracovány, ale pokud bychom potřebovali další tři roky, aby vlastně se toto prosadilo do eh, práva regulujícího z národní televize a eh, rozhlasu, než tedy, tak prostě opravdu toto není možné. To vlastně neodpovídá rychlému vývoji tohoto odvětví. Musíme zajišťovat nás musíme přizpůsobovat nabídku a poptávku a musíme postupovat velmi rychle, takže bych velmi rád s vámi hovořil o těchto otázkách a položil otázku, zda nemůžeme postupovat rychleji, důkladně, ale rychleji, abychom postupovali ke stanovenému cíli předsednictvím rady samozřejmě budeme hovořit o tom, abychom předcházeli veškerým bariérám, veškerým blokacím, aby rada co nejdříve předložila stanovisko, aby vlastně mohl být co nejrychleji zahájen trialog a aby vlastně ta rozhodnutí mohla být přijata ob, ob, obsahově a odborně zpracována v průběhu příštího roku, čili zásadní opravdu důslednost, důkladnost a rychlost, to musí být dvě hlavní kritéria, která nám leží na srdci. Co se týká vlastní podstaty, tedy zde je samozřejmě otázka autor, ochrany autorských práv. Děkuji vám za vaše příspěvky, za vaši diskusy ve Štrasburku minulý týden, za, které jsme zaznamenali, které byly velmi obsahově věcné a odůvodněné. A je jasné, co se týká tématu zpracování, přenášení, formátování a využívání obsahů, nezávisle na tom, zda se jedná o hudbu, o filmy, o knihy, o literaturu, časopisy nebo noviny. Digitální technologická revoluce vlastně obsahuje toto všechno. Nemůžeme se tvářit, jako bychom žili ve světě, který existoval před 30 lety. Ale platí to i opačně, protože já si myslím, že téma e, autorských práv, že to ne, se to netýká pouze té technické technicky poetické otázky, protože co se podíváme na technologický vývoj, co všechno je možné v dnešní době, ale je také důležité, aby Evropa vlastně se svým kulturním dědictvím zajišťovala těm tvůrcům, autorům určité kreativní, ať už jsou to spisovatelé, skladatelé, redaktoři, filmoví režiséři, hudebníci, aby jim zajišťovala. Musíme jim vytvářet odpovídající perspektivu hovoříme o autorských právech, o copyrightu, ale někdy uvažujeme za stejnou věc. Copyright vlastně znamená právo na eh, stahování, na kopírování, tedy na downloading, kdežto autorské právo znamená právo toho duchovního otce nebo duchovní matky. Takže to jsou vlastně, nejsou to věci, které by byly úplně shodné. Samozřejmě z minulého čtvrtka ve Štrasburku tady toto také vyplynulo z diskuze. Přesto bych chtěl ten technický, eh, technologické změny, chtěl bych jich využít, aby protože politika vlastně znamená, aby se vytvářelo to, co je technicky realizovatelné, aby se vytvářel určitý rámec, v němž potom bude ta technika realizována, ale nebude dominovat, nebude hrát tu dominantní roli. A zde je tedy otázka, jak toho dosáhneme, aby skutečně ta kulturní rozmanitost, ta duchovně, duševní, kreativní práce měla zajištěnu budoucnost to je vlastně i dnes, ať se to týká literární vědy, novinář, novinářiny nebo jiných kreativních odvětví, kreativních tvůrců, aby kteří určitě očekávají, že za 10, 20, 30 let vlastně také ti mohli si zajišťovat svůj život, své živobytí. Tak, abychom také my, jakožto uživatelé, kteří máme zájem o, těchto, o tyto obsahy, ať už se jedná o hudbu, filmy, eh, pohyblivé či nepohyblivé obrázky, knihy tedy, noviny, abychom mohli eh, vidět nebo dívat se na to, poslouchat a tak dále v digitalizované formě a máme také zájem na tom, aby za 10-15 let byly stále nové produkty, aby vlastně nebylo pouze to, co už v minulosti bylo uchováno. Takže toto jsou vlastně ty ambiciozní cíle, aby ten, eh, ta digitální společnost, eh, uživatelé, měli možnost přístup k tomu a zase ti tvůrci, ti, ti autoři, aby také eh, vlastně vytvářeli nová díla díky svému talentu, svému nasazení a aby tato díla byla tedy uveřejňována a poskytována těm uživatelům. Takže zde jde určité principy. Ty, ty, zás, ty zásady, to je podle mě jasné, že ta díla aby vlastně v Evropě mohla být široce využívána, to znamená dívat se na ně, poslouchat je, číst je a to v, e- na Evropské unii a nezůstávat pouze na úrovni jednotlivých národních eh, států. To znamená, aby byl přes přeshraní, zajištěn přeshraniční přístup pro uživatele k těmto obsahům. Ale ty zásady to pro mě nejsou pouze ty základní věci. o jak zde již několikrát zaznělo, máme zde, nám, hovořilo se zde hodně o tématu evropského filmu, což je vlastně ve skutečnosti film, který eh, v jednotlivých členských státech má svou, svůj základ a to znamená, eh, tak odzobrazuje, zohledňuje určitou evropskou rozmanitost Potom jsou samozřejmě určité výjimky v těch obchodních modelech a v tom systému, čili a to vlastně bez aby vlastně nejen ve, ve sportu například nebyly přenášeny pouze ty pr- zápasy první ligy, ale aby také i třeba druho, druholigové zápasy nebo ty na nižší úrovni měly před sebou určité finanční perspektivy. To znamená, musíme zajišťovat určité tyto výjimky z pravidla, anebo také musíme hovořit o výjimkách pro určité konkrétní skupiny třeba výjimky pro autorských práv u postižených osob tam například, aby byl eh, cenově příznivější přístup jim zajištěn, potom výjimka pro vzdělávání, pro výzkum například, výjimka pro kulturní zařízení, jako knihovny například. A potom je zde otázka, zda vlastně ten vývo, ten, ta výjimka pro výzkum bude zajištěn pouze pro veřejný výzkum, anebo i pro průmyslový, obchodní, soukromý výzkum. Pokud neuděláme nic, tak ta otázka, jak tímto způsobem to můžeme vymezit nebo ohraničit, například nějaká výzkumná instituce, tak to nebude jasné, čili musíme všechno zohlednit. Ano, pravidla, zase musí platit, ale ne za každou cenu. Máme vlastně uh, odpovědnost v našich, uh, co se, naš, ty, ty naše výjimky, naše pravidla, naše limity, tak, aby je dodržovali všichni účastníci. A ne pouze, a ne, aby to probíhalo a bylo v neprospěch pouze některé skupiny. Takže na kon, do konce roku bychom vám rádi předložili náš návrh v oblasti autorských práv. A třetí bod, digitální kompetence, schopnosti našich občanů. To vlastně také souvisí s kulturou a školstvím, vzděláváním, což jsou odpovědnosti vašeho výboru. Eh, digitální pracovní trh stále více expanduje, více 160 tisíc nových pracovních míst se právě vytváří v oblasti informačních technologií a to rok po roce. Každý rok eh, vlastně vznikají eh, podniky z informačních technologií, vědecké podniky, které potřebují dalších 160 tisíc odborníků v oblasti informačních technologií. A nemáme už dlouhodobě dostatek eh, studijních eh, míst. Když díváme na Silicon Valley v USA, na Koreu, na Japonsko, pokud se chceme vyrovnávat, tak vlastně musíme zajistit ty vyvinou takové možnosti, abychom měli dostatek odborných, kompetentních odborníků. To znamená vytvořit více míst eh, na školách, studijních míst pro tyto odborníky, to znamená pro všechny typy hospodářství, ve všech odvětvích hospodářství eh, se ten digitální trh stále vývoj eh, vysvíjí a musíme lidem vysvětlovat, že to je vlastně jejich existenční nutnost se na tomto podílet. A potom, co se týká otázek zadávání frekvencí, spektra, zde vlastně ty megahertzová pásma, tedy 700, 700 MHz a e, co se týká tedy, e, je potřeba zlepšit, rozšířit toto to znamená, aby se tím protože nedostatečná mobilní komunikace omezuje počet uživatelů. Ale musí to být tak provedeno, aby přenos program, rozhlasových programů tím nebyl zhoršen nebo tedy negativně ovlivněn. A to všechno vlastně má pouze smysl tehdy, když, se to, když to bude koordinováno na úrovni Evropské unie. Koná se konf- v listopadu připravujeme konferenci v Ženevě a potřebujeme vlastně jednotné, jasné evropské stanovisko. Pouze tehdy budeme mít šanci, že vlastně eh, to také budeme moci prosadit eh, ve kontaktech se Spojenými státy a s Ázií. Potřebujeme eh, zadávání širokopásmových frekvencí a digitálních, tedy širokopásmového, širokého pásma aby bylo zajištěno dostatečné pokrytí, které vlastně bude prosazeno souběžně ve všech členských státech. Toto je, máme proto tedy důležitý podklad, který eh, vám doporučuji protože je v přípravě. A poslední bod, co se týká Euronetu a Euronews. Vyjádřím se k oběma. Pokud se domníváme, že potřebujeme více evropské evropskou veřejnost, že by měla mít větší možnost zajišťovat to vysílání do celé Evropy, tak obě dvě tyto věci, ačkoliv jsou zásadně rozdílné, jsou velmi důležité. Euronet zajišťuje, poskytuje dobré stavební kameny z hlediska programů které vlastně rozhlasové stanice ve členských státech a v jednotlivých regionech mohou přebírat, používat tedy za relativně férové náklady jejich eh, rozhlasové, využiv, rozhlasové vysílání protože jsou tedy eh, rozhlasové, rozhlasová vysílání, která jsou velice, se velice liší, ale toto by byly takové ty základní stavební kameny, které by vysílaly určité mm, základní obsah. Já společně s vámi se zasad, budu zasazovat o znovu vytvoření stabilního spolufinancování Euronetu z evropského rozpočtu a pro zajištění eh, zejména ve dobé perspektivě musíme mluvit o, bezpečn, o bezpečném jasném plánování tak, abychom mohli vlastně eh, nabírat odborníky, využívat dobré spolupracovníky. Hovořil jsem s ředitelem Euronews v Lyonu, kde jsem ho navštívil a dohodli jsme se, že na této spolupráci budeme pokračovat i během roku 2015. Finanční situace Euronews není úplně dobrá a co se týká nositel, hledal vlastně určité nové nositele Uranus. A také je zde potřeba investovat, jinak ztratí svůj význam a svůj podíl na trhu. A potom jde také o to, že právě v rámci té téměř války mezi Ruskem a Ukrajinou ta kritika programu vlastně v posledních měsících se rozvíjí. Euronews není zařízení eh, Evropské unie. Jsou zde samozřejmě investoři, kteří pozajišťují financování, ale vlastně nikoliv členské státy EU nebo státní e, podniky e, televizní nemají zde vlastně takový vliv nebo na ty programy. S novými investory a budoucími akcionáři jsme což je vlastně podnik, který eh, je usazen v Londýně, tak jsme hovořili velmi intenzivně o strategii. Myslím si, že jeho strategií by měl být zajistit náš prosazení našeho zájmu v rámci vysílání a aby zde vlastně ta evropská odpovědnost svým způsobem hrála svou roli. A toto vlastně by mělo být francouzsko, podporováno francouzskou státní televizí a italskou RAI. A měli bychom mít vlastně pra předkupní právo v rámci odkupu od těch těm stávajících eh, podnikatelů. Samozřejmě jsou tam potom určité další obchodní zájmy. Za druhé, máme, prosadili jsme určitou programovou radu která by měla doprovázet eh, programové složení, která by měla mít předsedu, který vlastně bude jednat na základě vůle eh, Evropské unie. Za třetí jsme prosadili monitorování. To znamená tak, co se týká eh, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, aby tam bylo to programové složení. Tam měla za, za, Prosadili jsme tedy monitorování, které by mělo doprovázet tu programovou skladbu a my v parlamentu a komisi vlastně bychom jim měli e, sdělovat, kde dochází k určitému porušení smluv nebo ke střetu zájmu s evropskými zájmy. Čili tento, toto monitorování, ten dohled bude také velice důležitou záležitostí a potom do roku, uděláme do roku 2016 všechno, aby jak pro Euronet, tak pro Euro, Euronews eh, nastala vlastně výhodnější finanční situace, tak aby vlastně už se nehovořilo, zda to bude buď Euronews nebo Euronet, ale aby obě dvě tyto záležitosti měly zajištěno odpovídající financování. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Grazie. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaře, za velice podrobnou prezentaci, pokud jde o vaši práci a strategii. A pokud jde zejména o směrnici o audiovizuálních službách. Pro nás je důležité to datum 2016 a následné činnosti, které vyvíjí Evropská komise v této věci. Ještě k Euranetu, Až do posavat My už jsme eh, o Euronetu hlasovali a chtěli jsme si požádat o další financování formou pozměňovacího návrhu. Nicméně byli jsme svědky toho, že naopak dochází ke škrtání a proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby se komise zavázala k tomu, že udrží výši financování a nepůjde cest cestou značných škrtů, což se zdá, že si prozatím zvolila. Nebudu už dále zdržovat, předám slovo kolegům. Tak za mě, pane komisaři, srdečně děkuji eh, za to, že jste eh, opět mezi námi ve výboru. My eh, vedeme Eh, intenzivní dialog a eh, myslím, že budeme pokračovat, poněvadž máme v současné době důležitá témata a samozřejmě je třeba, abychom se koordinovali a sladěvali, poněvadž eh, my zde také máme různé výbory a různé pohledy na věc a musíme to nějak dát dohromady a do rovnováhy. Tak nejdříve k té směrnici o mediální službách. Já souhlasím, že je třeba ji realizovat co nejrychleji a nejefektivněji, přičemž je třeba to udělat důkladně a dobře. A samozřejmě my eh, technický vývoj následujeme, my ho nemůžeme předurčovat, eh, čili my de facto pouze eh, řešíme problémy, případně pokud se něco a pokazí, tak abychom to napravili. Takže, jak říkám, eh, musíme dělat eh, na tom rychle, ale zároveň to udělat důkladně a podrobně. A proto tedy vítám konzultace. A Eh, také eh, my máme přístup eh, k vašim dokumentům. Možná ještě otázka, dokdy by měly ty konzultace probíhat a dokdy bychom měli mít jejich vyhodnocení a zpětnou vazbu. Je tady údaj, že tedy návrh by měl být někdy v příštím roce, to je hezké, ale to vyhodnocení konzultací, to je pro nás důležité vědět, to bude. Pokud se týče autorských práv, ano, tak tady je autorské právo a copyright, tady jste mezi tím rozlišil a e, také jste poukázal na nutnost spravedlivé rovnováhy mezi ochranou e, těch autorských práv a mezi právy spotřebitelů hm, tohoto obsahu. A samozřejmě ještě mezi tím jsou určité struktury a je třeba se na ně také e, soustředovat. My tady máme nejenom tedy toho autora a toho spotřebitele, ale třeba také e, ty prodejní struktury mezi tím, jako e, skladatel, žurnalista, herec, muzikant, prostě možná nemůžete to všechno zvládnout sám, to prostě nejde. Čili skutečně je třeba zachovat si ten pohled eh, celkový, to znamená nejenom eh, autor a spotřebitel, ale všechno to, co stojí mezi nimi v tomto novém digitálním prostředí, kde je třeba co přizpůsobit a také ty struktury mezi eh, nimi, práva, která jsou s tím spojená, prodejní práva, eh, vydavatele, producenti, to všechno tam je třeba eh, do toho zahrnout, poněvadž to eh, není skutečně jenom na tom spotřebiteli a autorovi. Co se týče co se týče výjimek, vítám, že říkáte, že výjimka skutečně má být výjimkou a ne pravidlem a zejména v oblasti výzkumu je třeba se zaměřit na to, co je opravdu eh, nezbytné. Já jsem spíše proti výjimkám v této oblasti, nicméně je třeba, pokud budeme sahat výjimkám, tak dobře rozmyslet, jaké to bude mít dopady. Třeba, eh, ano, Eh, abychom nezabránili přístupu k profesionálnímu obchodu, obsahu eh, pro školy a vzdělávací instituce, eh, protože také bychom tedy mohli přijít tedy skutečně o vydavatelství učebnic, poněvadž učitelé a věci by prostě mohli skončit s tím, že to všechno budou věšet na internet Máme tady eh, univerzity, které mají eh, pouze státní financování, ale pak je taky partnerství s eh, soukromým sektorem a to znamená, že je třeba, aby i tady bylo umožněno jaký přístup při obchodování poskytování těch uživatelských práv v rámci copyrightu. Čili je třeba se zaměřit na to, jak to zvládnout. Co se týče Euronet Plus a Euronews, eh, jsem eh, ráda, že Euronet Plus je tématem, které doprovázíte takto pozitivně. To má určitě naše, naši podporu, zejména v oblasti eh, rozhlasu, poněvadž my máme i malé poskytovatele, kteří si jinak tady nebudou schopni pořídit evropské obsahy třeba takové eh, takový VDR, to je velká rozhlasová stanice, ta eh, dosáhne na evropské obsahy, ale ta eh, lokální rádia, proč by také ona nemohla mít zprávy evropské a prostě evropský přesah. U Euronews, tak tam s tím nejsem příliš spokojená, zejména v oblasti tématu Rusko-Ukrajina. Monitoring je důležitý a mm, tak jak Eh, jsme o tom už minule hovořili, eh, tady je třeba problém v tom, že ukrajinský program v ukrajinštině je doprovázen jiným textem než v ruštině. To je opravdu eh, závažný problém. Takže tam dokonce došlo k krátkodobému rušení programu, takže já jsem ráda, že by tady měla vzniknout taková nějaká programová eh, rada, to je důležitý krok. A pak je otázka, které, jaké skupiny tam budou zastoupeny a budou moci ovlivňovat dění. Čili tady mě zajímalo, jak to v budoucnu má fungovat. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel a budu se těšit na pokračování dialogu v budoucnu. Děkuji kolega. Eh, děkuji vám, eh, pane Ettingere. Eh, tak děkuji vám, že jste nám tady předložil takový opravdu pestrý věnec všech možných témat, která nás mohou čekat. Také jste sformuloval správné otázky, no a teď nás budou zajímat odpovědi komise. Eh, chtěl bych tomu si pár věd. Vy jste hovořil o audiovizuálních eh, službách, tady směrnici k ním, eh, a hovořil jste o zodpovědnosti poskytovatelů. To není vůbec nic jednoduchého. Je třeba se tedy dbát na to, aby poskytovatele nenesli zodpovědnost za obsah, který tam de facto nemohli eh, nějak ovlivnit, nedostali je. Eh, takže eh, souvisí to prostě celkově i s kontrolou obsahu na internetu. Máme tady také otázku ochrany mládeže, zejména tedy pokud se týče obsahu, který je násilný příklad filmu, filmu, který v Británii je volný od 12 let, v Německu je to až od 16 let, což je otázka různých pohledů na určité věci v rámci ochrany mládeže. A já bych prosila, a možná e, by se také ptala, e, do jaké míry se zde počítá s modely například autoregulace to je něco, co máme v Německu odzkoušeno a on fungoval to velice dobře eh, v oblasti filmu i počítačových her. Čili není tam pevně eh, státní mocí stanoveno, co je od 12 od 16 let, co je neškodné, co je škodlivé. Nýbrž eh, odpovědné osoby, odpovědní činitelé se mezi sebou domluví, co vlastně Eh, patří do které kategorie, takže ta eh, autoregulace by se mohla snad i posílit v rámci té směrnice. Co se týče autorského práva, myslím, že ty hlavní body jste utrefil velice dobře a také otázky celoevropských výjimek a eh, bariér. My jsme v Evropském parlamentu zažili, že eh, toto vyvolává eh, debaty velice vzrušené, že to je třeba ta otázka svobody panoramatu, eh, která v Evropě má mnoho různých úprav. A důležité je, abychom nalezli vhodnou rovnováhu mezi právy uživatele na straně jedné a autora na straně druhé. Přitom je třeba dbat také na to, že eh, pouhý kulturní obsah, eh, který eh, se dostane ke spotřebitele, hm, tak v podstatě aby, aby mohl ten obsah se dostat ke spotřebitelům, aby prostě to právo nebylo tak složité, že eh, se eh, nakonec spotřebitel vůbec nedostane k obsahu. To je důležitá otázka. Ale v této souvislosti bych ještě eh, řekla, že mě v posledních dnech poněkud rozčílilo sdělení komise, což bylo tedy eh, v souvislosti s tím balíčkem CSM, eh, čili síťová neutralitě. A sice to je to zero rating. Eh, myslím, že my jsme měli v parlamentu takový nějaký, no vlastně neměli jsme mandát a nakonec tedy těch debatách eh, jsme se rozhodli, eh, že to zero rating eh, prostě tam nebude. Ale to, že komise, komise nyní veřejně sděluje, že zero rating bude, může být, tak to je poněkud převrácení skutečnosti. Čili když máme v rámci CSM nic k zero ratingu a teďka Eh, vy to interpretujete jako, že je to eh, povoleno, takže to si myslím, že to není v pořádku a kromě toho to považuji za eh, závažné narušování soutěže. Protože my tady můžeme mít telekomunikační služby, které řeknou, že třeba nabídka Netflixu nebo někoho jiného, že prostě nebudeme započítávat do Eh, šíře pásma, kterou máte zakoupenou. My jsme v minulých eh, letech eh, se vždycky snažili o zabránění obcházení autorského práva tak, a zdůvodňovali jsme to tím, že chceme, aby audiovizuální obsah byl k dispozici snadno a e, za přiměřenou cenu. Ale jestliže tady umožním zero rating, a já si dovedu představit, že takové nabídky budou v hudbě a ve filmu, a pokud toto připustím, e, pak bráním tomu, aby také malí a noví poskytovatelé mohli přicházet e, se stejnými nabídkami. Už třeba z hlediska konkurence si myslím, že to prostě nejde. A to, že komise říká, že zero rating podporuje konkurenci, tak to tedy tak opravdu nevidím. E, ještě Euronews a Euronet. E, já myslím, že je výborné, že pro ten Euronet se e, takto zasazujete a je třeba také Eh, zajistit proto eh, stále financování. U Euronews eh, tady to vidím poněkud kriticky, poněvadž je to otázka redakční nezávislosti této stanice a je celkem jedno, jestli je to financováno z peněz komise, která v minulosti třeba vedla k pozitivním zpravodajství o evropských záležitostech, Eh, nebo jestli eh, se k tomu dostane nějaký oligarcha a eh, Euronews potom bude prosazovat jeho politiku. Je mi celkem jedno už potom, jestli to bude nějaký egyptský podnikatel nebo ruský nebo ukrajinský oligarcha. Prostě v žádném případě není přípustné, aby vlastníci Eh, této stanice ovlivňovaly obsah redakčními zásahy, pokud eh, se komise účastní financování. To je téměř eh, veřejnoprávně financovaný vysílač a to znamená, že tam musí být nezávislé zpravodajství. A já doufám, že tady ta programová rada Eh, do jisté míry bude zajišťovat monitoring a potom je samozřejmě otázka, jak tato rada má vypadat. Bude to eh, nějak podle modelu eh, Ofcomu v Británii nebo spíše ten německý model veřejnoprávních médií. To bych ráda o tom věděla více, poněvadž to je také Eh, podmínka pro to, abychom zde v parlamentu podpořili další financování Euronews a sice eh, zajištění eh, redakční nezávislosti a kvalitní žurnalistiky, i kdyby to měla být kritika Evropy, což v žádném případě nemusí škodit. Děkuji, pan Koka Luer paní eh, Triple ještě a to eh, bude konec prvního kola a eh, potom další. Děkuji, paní předsedkyně. Poprosím vás o stručnost zhruba tři minuty. Ano, my alespoň se pokusím. Děkuji vám, pane komisaři, že jste hovořil také o Euronetu plus. Vy hradíte tuto stanici a e, dá se, že bychom měli e, uvažovat možná o jiném než dotačním modelu. Já jsem trochu zneklidněn vývojem e, ohledně Euronews a asi stojí za zmínku, že v SAD a v EKR jsou kolegové, kteří také mají značné obavy velmi podobné obavy eh, ohledně eh, tohoto kanálu. Je to jakýsi hybridní model, kdy kombinujeme dotaci se soukromým vlastníkem, monitorováním zpravodajství, přitom eh, volným redakčním eh, obsahem, eh, ale s tou kontrolou. Takže je to skutečně eh, zvláštní hybridní model. Já si myslím, že vždy je mm, lepší volný redakční, svobodný redakční model. Takže Navazuje na to moje otázka. Myslíte si, že tady dochází k nějakému problému a střetu zájmu s tímto modelem, který je takto hybridní a tím pádem dosti matoucí? A to ještě nehovořím o té otázce, zda jsou dobře vynakládány veřejné prostředky na takovouto záležitost v době, kdy procházíme spíše rozpočtovými úsporami, kdy škrtáme v jiných programech Evropské unie, nebo bychom tyto prostředky mohli převést na jiné na jiné programy. A poslední věc. Trvalo to devět týdnů, než jsem dostal odpověď na svoji otázku ohledně Euronews. Kdy... A pak, když jsem vydal tiskové prohlášení, že se mi nedostalo odpovědi, tak jsem zázračně dostal eh, odpověď eh, do tří hodin. To mě skutečně udivuje. Takže eh, bych se znovu chtěl eh, zeptat, nebo respektive vás požádat, eh, zda by bylo možné se něčeho takového v budoucnu vyvarovat, že když položíme nějakou otázku, zda byste nám na ně nemohl odpovědět, abychom to nemuseli řešit tiskovými prohlášeními. Děkuji nyní Helga Trupl. Děkuji, pane komisaři, za tu prezentaci. Já začnu od konce. Já vítám to, že se zasazujete za dostatečné financování Euronet+. Plus. K Euronews chci eh, zúraznit také tu redakční nezávislost, že je velice důležitá a každé řešení musí tuto redakční nezávislost respektovat. Eh, jestli eh, by to nemělo být eh, zajištěno, tak si musíme prostě eh, rozhodnout, co, tí, co s tím, jestli tady budeme financovat více a zajistíme, nebo se stáhneme, ale nic jsme s tím nejmožné. Abyste dále hovořil o reformě audio, audiovizuálních práv. Ehm, já musím říct, že velice důležité je právo dohledatelnosti veřejnoprávních programů. To není proti eh, otevřenému internetu. Důležité je, aby eh, spotřebitelé mají skutečně eh, dobrý přístup, přehledný přístup při té množství nabídek. Myslím, že je to velmi důležité. A ještě tedy další bod, o čem hovořila taky paní Kamenedat, Mm, co se internetu týče, určitě nechceme kontrolovat eh, obsah. A pro nás je velice důležité, aby do svobody poskytovatelů internetových služeb eh, nebylo nepatřičně zasahováno. Řekl jste, že přenositelnost obsahu, například eh, pokud se zakoupí v rámci předplatného v jedné členské zemi a chcete si to prohlídnout nebo konzumovat v jiné zemi, tak to je důležité. Také vzhledem k tomu, že tady máme tu pestrost nabídky, je třeba najít eh, udržitelné financování evropského filmu. Eh, vy jste neřekl nic jistého, ale možná bych se vás přesto zeptala, eh, jaké řešení máte na mysli. Ještě bych tady měla další otázku. Eh, my jsme určitě eh, proti ochrany, eh, proti ochraně, právo na ochranu pro vydavatele, protože pokud jde pouze o linky na webové stránky vydavatelství, tak to je, myslím, naprosto v pořádku. A poslední bod. V minulých týdnech jsme Eh, viděli, jak rozdílně je upraveno právo panoramatu v členských zemích. V většině členských zemí je eh, to svobodné, eh, v jiných jsou třeba omezení u architektonických staveb. V jakým směrem se chcete vydávat vy? Dobře, tak tolik první kolo otázek a máte slovo, pane komisař. Ehm, paní předsedkyně, já eh, ty otázky skutečně beru velice vážně a v čas, části vám mohu odpovědět dnes, ale svou odpověď v následujících dnech ještě doplním a prohloubím, protože samozřejmě bude to záviset na stádiu zpracování. Co se týká mm, regulace mediálních služeb, tak tam 30. září eh, to bude probíhat otázky. Já asi se zmíním o několika těch hlavních bodech. Otázka. Zda, zde jde tedy o téma rovných podmínek, spravedlivých podmínek pro všechny. Potřebujeme skutečně eh, férovou, eh, férové konkurenční prostředí anebo další regulaci v rámci tohoto prostředí. Jde zde o otázky geografického, oblasti geografického použití, zde, zde, jde zde o otázky ochrany spotřebitelů, o požadavek služeb, jde zde o otázky dis- diskriminace, ne, diskriminačních obsahů nebo určitých nenávistných obsahů, to znamená rozvoje ve společnosti věcí, které před deseti lety ještě nebyly tak rozšířené, nebo neznají, co se pokud jde o ochranu mladistvých, tam je otázka, zda jde rozdíl mezi videoslužbami a svými službami, anebo zda by měly být pojednávány stejným způsobem, zda ta stávající regulace právní úprava je tedy spravedlivá zatím, anebo zda by se měla změnit. Potom jde zde o otázky efektivnosti. U všech článků si klademe otázku, zda vlastně je splněn ten účel. Zda tedy to, co zákonodárci, parlament, rada, komise před devíti lety chtěla, tak za skutečně se to v praxi prosazuje, anebo zda to jsou neúčinné nástroje, které nejsou prosazovány. Co se týká nákladů na pers na městnance, další náklady, zda tedy ty náklady, které jsou s tím spojeny, eh, zda se je splněn ten užitek, kterého jsme chtěli dosáhnout, zda je to v dobrém vztahu, anebo zda to způsobilo spíše byrokracii, zvýšení náklad, administrativních, byrokratických nákladů. A potom zde jde o otázky jednotného trhu, to znamená, je tam ten princip té země původu nadále smysluplný, anebo to odporuje rozvoji trhu, poměru spotřebitelů nebo zásadám jednotného trhu, kde vlastně skutečně působí ten problém země původu problémy, čili zde jsou, je několik bloků otázek, které vlastně je nutno se zamyslet, zda skutečně celý tento text je ještě efektivní a zda je správně prosazován. Mělo by se nám podařit to, abychom předložili návrh, který by vlastně vedl k modernizaci, abychom měli v červnu příštího roku, čili musíme ten proces revize ukonci, ukončit v letošním roce, ale současně s tím už musíme také provádět hodnocení výsledku konzultací, tak aby v lednu už jsme velmi rychle a cíleně to mohli zapracovat do našeho návrhu, aby to mohlo být potom předloženo do dalších konzultací a schváleno, takže co nejrychleji. Ale ten můj cíl je, a bylo by dobré, abychom tedy se spravodají a také s radou ve druhém pololetí cíleně vedli tedy jednání abychom vlastně už v roce 2016 dosáhli toho skutečného průlomu té modernizace. Já neříkám vlastně už to rozhodnutí, ale abychom dosáhli pokroku, je to, myslím si, že je to v zájmu naší společné odpovědnosti. Ja, ja, je jasné, co je důležité také vědět vlastně, aby ty, jak budou vypadat ty, jak se budou vytvářet ty programy a obsahy zítra. Co se týká copyright, tak máte naprostou pravdu, když říkáte, že nejsou jen ti uživatelé, ty komunity na síti, ty informační společnosti a nejen ti ti duševní, ti tvůrci, tedy ta umělecká díla, potom jde také o ty formáty, o ten přenos, o to poskytování, za které odpovídají ti eh, ty podniky, vydavatelství, časopisů, novin, kni, kni, knižní vydavatelství a tak dále. Protože samozřejmě nic netrvá věčně, všechno, každá věc musí mít své nové odůvodnění a má své odůvodnění, pokud to přináší nějakou přidanou hodnotu. A například skladatelé, vezměte si skladatele nebo některé autory knih, kteří chtějí, my protože chceme dosahovat rozmanitosti a nejen mít takové skladatele a e, tvůrce, kteří vlastně již si vytvořili, dejme tomu, e, své vydavatelství nebo svou reputaci potřebujeme vlastně platformy i pro vlastně vysílání eh, rozhlasového vysílání a toto všechno vyžaduje podporu trhu a organizaci. Takže jsou takové tři pilíře vlastně, které eh, se týkají tohoto řetězce tak aby mohla být zapojena očekávání všech účastníků, aby to vlastně přinášelo také přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Čili musíme také rozumně hovořit o těch výjimkách. Samozřejmě je zde téma přenoscitelnosti na straně jedné, přístupu k těm, přeshraničního přístupu k něm obsahům a potom je zde otázka principu teritoriality. To je vlastně jedna výjimka z pravidla a potom za druhé by se to mělo týkat vzdělávání, vědy, e, výzkumu, například u down, stahování, využívání, kopírování těch e, děl tedy. Já si myslím, že výzkum a vzdělávání je odvětví, které si zasluhuje výjimku, ale naopak nejsem připraven s problémy rozpočtu členských států a vysokých škol považovat za jediný faktor, protože tam jde o to, aby, že, že by vlastně ti věci nebo výzkumné eh, organizace neměly žádnou další perspektivu nebo bychom ne, by se nevydávali učebnice, ehm, manuály a pokud kvalita našich vědeckých ehm, publikací za deset let by tím pádem se výrazně zhoršila v následujících letech, takže právě si myslím, že v oblasti vědy, výzkumu, pokud chce Evropa být konkurenceschopná vůči Americe, Ázii a tak dále, tak si myslím, že tyto výjimky jsou zde žádoucí. Co se týká Euronews, tak vám mohu slíbit, nebo ty vaše obavy a starosti jsou stejné jako moje. Já vlastně se chtěl bych Euronews dát ještě určitou šanci. Hovořil jsem s řediteli a s těmi dvěma velkými podnikateli, tele, RAI a, televiz, a France Television, s oběma jsem v kontaktu. A a myslím, že z Německa CDF, CDF není připravena jít do toho. Jsem v kontaktu také s televizí z Bádenska Württemberska a tam nebyla projevena nějaká přílišná ochota vlastně, to znamená e, zapojení nějakého dalšího evropského veřejného podniku. A co se týká složení té rady, o které jsem hovořil, a jeho předsedy, a potom se musíme zaměřit na téma monitorování kontroly, to znamená doprovázení těch obsahů. A náš nejlepší nástroj je to monitorování. Víte, v našem rozpočtu z roku na rok tam bylo 25, 22, 26, 18 milionů pro Euronews a vlastně už to vědí ti tvůrci programů, že vlastně samozřejmě eh, my chceme, aby tam byla zajišťována nezávislost těch obsahů. My nechceme mít nějaké vysílání pro komisy nebo k té vysílání, které by podporovalo evropské instituce. Chceme, aby to bylo skutečně zaměřeno pro svět a aby vlastně poskytovalo evropským občanům, zajišťovalo kvality, kvalitu, objektivitu, aby to nebyla žádná státní televize, aby ta objektivita byla zajištěna tak aby, takže ten právní rámec to, ten existuje, ale prosazování do roku 2020 zatím tedy to není zajištěno tak, jak by mělo být. Pak jste hovořili o téma zero ratingu potom se vrátíme k tomuto tématu na podzim, když bude ta, ten legislativní akt připraven. Potom vlastně bylo dobré vysvětlit, co zákonodárce chtěl, co ještě může být akceptováno, ale aby to nebylo formulováno ofenzivním způsobem. Uh, musíme eh, v září, v říjnu eh, na veřejných jednáních o tomto hovořit s lucemburským předsednictvím a doložit, eh, odůvodnit také vznik takovéhoto znění. Potom je zde otázka ochrany práva poskytovatelů. Zde jsem relativně otevřený. Ve Španělsku se mi zdá, že ten rozvoj je například pokročil dále než v Německu, například co se týká těch, nad která budou zahrnuta do návrhu copyrightu. A zda chceme mít evropské právo ochrany nebo ne, myslím si, že je to možné, ale nejsem o tom přesvědčen. Myslím si, že je to možné, že o tom můžeme přemýšlet, ale jistotu ještě nemám. Právo panoramatu Tady samozřejmě bych asi respektoval, že existují různé národní legislativy. Chceme mít, nechceme dále omezovat svobodu panoramatu, zejména ne evropsky omezovat. Když se mě zeptáte na mé osobní, na můj osobní názor, tak já se domnívám, že co může člověk vidět očima, když jde přes ulici, v přírodě, na, na ulici, v přírodě a tak dále, ať se to týká obecně architektury nebo krajin, vytváření krajiny, nebo když vidí lidi na nějakém náměstí, to, co vidí svýma očima, tak aby to si také uchovává vlastně ve své paměti, ve své podvědomí. A proč tedy by se to nemělo také zajišťovat softwarem? dřív tedy Kodakem příklad fotky a dnes tedy prostřednictvím softwaru. Když to eh, bude vlastně uchopitelné to komerční využití, tak eh, to bude užitečné, ale vlastně nastavovat to jako přátele na Facebooku, že sociální média samozřejmě ovlivňují do jisté míry na život, ale tam, kde vlastně je omezena ta svoboda panoramatu v praxi ve členských nákladech, ve členských zemích, tak ty neznamená to pokles nákladů. Francie podle mě patří k zemím s nejbohatším eh, architektonickým bohatstvím. Itálie samozřejmě také, ale Francie má velké bohatství O tom nemyslím si, že by se mělo platit za ty elektronicky pokud by trh zprostředkované obrázky, čili znamená to omezení. Já mohu žít s rozmanitostí v Evropě, ne, neříkám, že je všechno zcela uspokojivé, ale možná jsem příliš liberální k tomuto, ale eh, mohl bych žít i s tím stávajícím stavem, s tím status quo. A ty země, které omezily svobodu panoramatu a otázka je, zda v praxi je zajištěna také ta kontrola a zda to skutečně může být eh, prosazováno. Takže tolik asi k těm otázkám, které zde zazněly. Um, pas- Děkuji. Nyní si uděláme lečko dotazů. Maximálně prosím dvě minuty každý řečník, abychom drželi časový plán. Mám na seznamu šest řečníků. Pan Fizas, prosím o dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vy jste mluvil stejně jako paní Kamerevert o ochraně mladistvých a dětí a můžete to prosím trochu konkretizovat a vysvětlit nám, jaká opatření chcete navrhnout za Evropskou komisi, aby byl skutečně dodržen ten zákaz v oblasti audiovizuálních služeb a vysílání, pokud jde o ochranu dětí a mladistvých, aby to bylo v souladu s informacemi a pravidly OSN, Rady Evropy a tak dále. A druhá moje otázka, už jenom velice stručná, pokud eh, jde o sport, eh, tak se chci zeptat, jakým způsobem chcete eh, skloubit to legitimní právo informovat o sportovních výsledcích s právem organizátorů sportovních akcí akcí eh, na, na své akce, za které samozřejmě odpovídají, za které platí. Já tady vidím jistý střed zájmu. Jakým způsobem si myslíte, že je možné to řešit? Děkuji. Nyní paní Lipacka. Bardzo děkuji, paní przewodnicząca. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, děkuji vám nejen za to, co jste řekl, ale také za to vaše zjevné emocionální angažma. Mám dvě otázky které eh, se eh, týkají eh, digitálních kompetencí občanů. Tak především v souvislosti s digitálními dovednostmi narůstá nový, nový typ vyloučení a má rozměr nejenom geografický, ale také generační narůstá skupina eh, lidí, kteří prostě nemají ty digitální dovednosti. To je prostě jakýsi eh, nový druh analfabetismu. Eh, uvažujete nějakým způsobem se přiblížit těm, kteří jsou digitálně vyloučeni, jsou třeba ty starší generace. A druhá otázka, Myslíte si, že by třeba bylo vhodné vypracovat strategii v rámci vzdělávání, eh, vzdělávání tedy eh, internetové, vzdělávání ve smyslu získávání internetových dovedností pro ty lidi, kteří nejsou formálně součástí vzdělávání vzdělávacího systému. A dále by mě zajímalo, Eh, jak je to, jestli vůbec se s tím uvažuje, eh, o, jak je to tedy s tím systémem mikroplateb eh, mezi tvůrci, spotřebiteli a případně těmi providery. Pan Benta, děkuji paní předsedající. Pane komisaře, Eh, vy už jste eh, hovořil o eh, návrzích ve svém kalendáři. Pokud se týče té audiovizuální směrnice, kdy můžeme očekávat konkrétní návrhy, jak se bude podporovat evropská tvorba, to je taky otázka kvot, první část, a také role evropského filmu. Já jako představitel kulturního výboru jsem měl možnost navštívit Mezinárodní festival filmu eh, v Karlových Varech a eh, viděl jsem zájem eh, lidí, i mladých lidí, kteří dokázali vystát hodiny ve frontách jenom, aby získali vstupenky. Mě by zajímalo, zda v této souvislosti bude komise uvažovat o nějakých prostředcích, jak rozšířit divácký okruh. Děkuji. Grazie, kolega Zdrojevský. Děkuji, kolega Zdrojevský. Paní předsedkyně, pane komisaři, mám tři otázky. Eh, první eh, se týká přechod z analogu na digitál u rozhlasového vysílání. Eh, některé členské země opouštějí analog, a přecházejí na digitál a zkušenosti jsou různé. E, Britové přešli na DAB 1, to se nepovedlo, zrušili ho, přešli na DAB 2, což v současné době vypadá lépe. Nicméně je patrné, že e, je opravdu špatně a je slabé, když se to dělá na vlastní pěst, nikoli evropsky zajímal by mě, jestli eh, v tomto směru existují nějaké návrhy, eh, tak, aby přechod z analogu na digitál eh, fungovala a nebyla příliš drahá. Druhá otázka. Jak se vám spolupracuje s komisařem pro finance a s komisařem pro ekonomiku? Já mám takový dojem, že Eh, ministr financí do kulturního výboru obecně nechodí. Eh, v podstatě už deset let tomu tak je. Ministři kultury a ministři vzdělávání, tedy školství, často chodí eh, do výbory finanční, do výboru finančních. A já si myslím, že důležité je, abychom se nejenom tedy vzájem podporovali, ale také, abychom se podporovali vůči těm, kteří rozhodují o penězích. My jsme dneska eh, hlasovali o rozpočtu na rok 16. Prostředky, které eh, my jsme tady dali, eh, tak toto je ve velikosti kurzovního pohybu během jednoho dne Eh, v prostředku, které má zemědělský výbor. A poslední věc, bezpečnost na síti. Já nevěřím v neutralitu internetu, to je chiméra. Internet je gigantický biznis a dokud tento biznis eh, nebude, nebudeme k němu přistupovat reálně tak, jak vypadá, tak eh, síťová neutralita bude nedostižným cílem. Zajímalo by mě, zda se eh, jedná eh, například eh, s biznisem, aby se toho dosáhlo. Děkuji. Děkuji, paní Žilivot. Děkuji, pane komisaře. děkuji za pokračující dialog s vámi. Já jsem oceňovala to, že jste vždy se snažil rychle zakročit. Teď mě ovšem trochu znepokojuje to, že to, jakým způsobem zohledňujete v práci občanskou společnost. Dá se, že dostatečně ne, ne, nekonzultujete. Pokud nebudete konzultovat, tak budou tito lidé vždy mm, zažívat pocit vyloučení. Zvláště mě zneklidňují záležitosti, které se týkají dětí, jejich bezpečnosti a to, jaký dopad může naše legislativa mít na děti a jejich bezpečnost, zejména v internetovém prostředí. Také eh, mám velký zájem o lidská práva a svobodu médií. Víte, že blogeři, lidé na Twitteru eh, jsou často trestáni nebo zatýkáni v některých eh, zemích za vyjadřování svých názorů na síti. Takže je to velká otázka hned eh, za našimi hranicemi a myslím, že eh, předtím bychom neměli zavírat oči. Také bych se chtěla zmínit o genderovém náhledu. Myslím si, že potřebujeme genderovou perspektivu v této věci. Já jsem jedna z několika žen, které byly na Světovém samitu pro informační eh, společnost v Ženevě a byla jsem zděšena a rozhořčena politickými prohlášeními různých ministrů a zástupců ze zemí celého světa, protože tam vlastně nebyla ani, ani jedna jediná žena celé dopoledne eh, v tom diskuzním panelu. A já myslím, že to musíme všichni změnit. Vy i my měli bychom usilovat o řádné genderové zastoupení eh, v digitální ekonomice i ve vaší práci, protože eh, vy tady zastupujete naše společnost. A ještě poslední věc. Venkovské oblasti a přístup k širokopásmovému širokopásmovému připojení. To je stále velký problém. Já to vím z vlastní zkušenosti od mých voličů. Eh, řada eh, firm eh, se potýká s nedostatečným připojením. Já si myslím, že bychom se měli inspirovat prací i IPSA, INKA, které usilují o zlepšení dostupnosti těchto služeb. Děkuji a nyní paní Šojdrová. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já myslím, že jste velmi dobře eh, popsal ten program na nejbližší období, za to děkuji. A mm, zaměřím se na dvě témata. Jednak je to ten rychlý rozvoj digitálních technologií, eh, který je velmi Eh, výhodný pro zlepšování kvality vzdělávání, pro zlepšování dostupnosti kulturního dědictví. Ale samozřejmě má to tady to velké riziko, a hovořila o něm kolegyně Libačka, kolega Zdrojevský, a to je to riziko nerovnosti, protože ty technologie jsou drahé a tady opravdu to riziko nerovnosti je. Já myslím, že takovým pokusem eh, pro zabránění dalšímu rozevírání nůžek a boje proti nerovnostem je právě telekomunikační balíček, některá opatření z tohoto balíčku. E, přesto připojuji se k tomu apelu, že Evropská komise e, ve svých programech musí hledat řešení a pomáhat e, tomu, co má ve svém programu Agenda 2020, to znamená inkluzivní společnost a to znamená podpora tam, kde eh, hrozí tyto nerovnosti a investovat do technologií tam, kde eh, si trh sám ty investice nenajde. Trh se umí postarat o investice tam, kde je to výhodné a ziskové, ale ne tam, kde nejsou finanční prostředky. A druhá poznámka se týká um, Euronews, Euronet. Vy, eh, velmi eh, souhlasím s vámi v tom, že eh, potřebujeme objektivní informace o dění v Evropské unii. Národní veřejnoprávní média nemají informace o EU jako svoji prioritu. To znamená, já se přimlouvám za to, aby tady existovala mm, Um, informační platforma pro um, informace o Evropské unii, které budou objektivní um, a samozřejmě na bázi určitých principů. To není zadání Evropské komise, ale dodržování určitých principů a zásad, které mají veřejnoprávní média. A ta potom potřebují samozřejmě veřejný zdroj. Čili v tomto máte moji plnou podporu. Děkuji. Grazie, mi pare, mi sare... Děkuji. Pane komisaři, jak vidíte, je to velice zajímavá, velice bohatá diskuze. Zazněla zde spousta návrhů i já se dovolím něco připojit. Eh, za prvé, vy jste hovořil o autorském právu. Hovořil jste o etické i ekonomické dimenzi. A to si myslím, že je velice důležité, stejně jako snaha nastavit správnou rovnováhu. mezi právy uživatelů a právy tvůrců na straně druhé. Eh, druhá věc, zdá se mi, že v rámci digitální strategie Evropské komise se více zdůrazňuje elektronická práva, zatímco záležitosti, které nám leží více na srdci, to je sociální aspekt. A tento list zdůrazňován není. Třetí věc. Reforma směrnice o audiovizuálních službách. Já si myslím, že zde bychom měli sehrát společně všechny svou roli možnost eh, vytvořit eh, velkou databázi pro audiovizuální sektor a vytvoření eh, observatoře ve Štrasburku, to si myslím, že je dobrá možnost. Databáze Marvis, o té jistě víte, ta existuje, ale hrozí seškrtání financování a já si myslím, že je velice důležité podporovat evropský audiovizuální sektor a vytváření klastrů v této oblasti. Dále je třeba zajistit transparentnost u Euronews. To už tady řekli kolegové, já s tím naprosto souhlasím. Nechceme samozřejmě s vaničkou vylít i dítě, ale na druhé straně si myslím, že něco udělat musíme, něco musí Evropský parlament udělat, protože buď to se bude do Euronews eh, investovat, nebo se musí nějak vyřešit nedostatek transparentnosti a vyváženosti. Takže je třeba postupovat velice opatrně, monitorovat situaci, na druhé straně je potřeba eh, na sebe také vzít eh, odpovědnost. Musí na sebe vzít i vysílací společnosti z další zemí. Nyní má slovo komisař. K Euronews. Já tedy beru vaše starosti. Věřím, že mm, tato stanice se bude eh, vyvíjet v souladu s očekáváními Evropy. My ho doprovodíme na této cestě a eh, určitě budeme chtít hodnotit jejich program, to vám samozřejmě budeme sdělovat a případně pokud vy budete mít nějaké třeba stížnosti nebo něco, eh, rádi se vyslechneme. Eh, my tady teď hovoříme o tématech eh, regulace, které jsou technicky velmi zajímavé, dále mají svou společenskou důležitost, nabízejí mnoho šancí, ale mají i jistá rizika. Myslím si, že nejhorší by bylo jednat neevropsky. V souladu se subsidiaritou by bylo lepší, kdybychom neměli žádné AVMD, žádný evropský copyright, kdybychom neměli cíl europeizace digitální politiky, kdybychom neměli žádnou evropskou definici síťové neutrality, kdybychom neměli žádný vliv na eh, poplatkové řády našich telekomů. Já eh, říkám jasně, že europeizujeme ne proto, že chceme více moci nebo chceme co si centralizovat, ale protože digitální eh, revoluce otvírá nové možnosti například ochrana mládeže. Já mám taky syna a tedy je 17 letý, ale co už jako v 10, 12 letech dokázal, tak to prostě eh, před pár desítkami let vůbec nebylo možné. Eh, tady ta možnost digitálních přenosů, vytváří globální programy, které můžete vysílat odkudkoliv a přijímat všude po světě. Či otázka je, eh, má vůbec smysl eh, ochrana mládeže? A já říkám, ano, a je to důležitější problém než kdykoliv jindy. Protože mládež je tady toho součástí, samozřejmě. Eh, je to zodpovědnost eh, otce a matky, rodiny, ale také odpovědnost společenská. Ochrana mládeže jakožto úkol pro veřejnoprávní média, televize, eh, má svoji hodnotu i když tady máme také soukromně, soukromé mimo evropské televize nebo prostě e, firmy, které jsou jenom nějakými alternativními platformami a nemusí to dodržovat, tak potom skutečně eh, tyto předpisy pro naše veřejnoprávní média moc nepomohou. Například v rámci AFAMD, tak to taky je, tam se to taky řeší. Za druhé, bylo tady řešeno, že jsou tady protichudné názory. No samozřejmě jsou a jsou velké. Eh, jestliže eh, eh, fotbalové, fotbalové brazilské hvězdy fotbalu, tedy se dneska stěhují do Evropy. Dříve to bylo obráceně a dneska jdou Brazilci za lepším platem třeba do Paříže nebo jinde do nebo někam jinam do Evropy. A to jsou peníze, které nejdou ze státního rozpočtu, ale e, my se díváme na televizi, chceme ty produkty vidět a za to platíme. Nebo nepřímo prostřednictvím reklamy. A reklama e, se vyskytuje jenom tam, e, kde ti, co tu reklamu provozují, věří, že nás přimějí ke koupi. Adidas, Nike, Peugeot, Mercedes nebo Bordeaux a šampaňské, Gucci, Prada a tak dále. A eh, u tohoto protichůd, u této protichudnosti zájmu eh, musíme, něco zregu- musíme se rozhodnout, co chceme regulovat. Chcete-li zachovat profesionální sport, pak tedy Eh, musí být možnost eh, to monetizovat v tom řetězci někde. A, pokud chceme, eh, aby to bylo, byl zachován sport nejenom ten velký, ale také třeba nějaký San Pauli nebo nějaký fotbalový svaz dolní Lhoty, volejbal, čili nejenom Wimbledon, ale i Eh, nějaký tamhle okresní tenisový přebor, tak nemůžeme říct, že je to jeden trh a účastnice může kdo chce. Jestliže chceme, aby přežil rakouský film, tak eh, musíme mít eh, podporu ve Vídni pro šíření v Rakousku a druhotně potom v Německu, poněvadž jejich jazyky jsou si dost podobné, potom třeba Švýcarsko, ale e, třeba e, takový nějaký kriminálka Vídeň, tak třeba v Portu nebo někde ve Španělsku na to se moc lidí nebude dívat. Čili to jsou právě ty výjimky, v té otázce přístupu a přeniso, přenesi, přenositelnosti. To je ta terioti, teritorialita, kde já o tom hovořím. Eh, jinak eh, tady budeme mít vozíčka jenom Hollywood. Eh, pokud chceme, aby nám přežila vesnická kina, tak potřebujeme pro ně podporu, národní, regionální, evropskou. Pokud chceme překonat generační eh, propasti mezi generacemi, třeba digitální eh, propast, tak musíme lidi dále vzdělávat. Nejenom pro pracujícího, ale také třeba pro důchodce. Musíme prostě dosáhnout toho, aby každý měl možnost dovolit si základně digitální kompetence. Třeba Eh, máme eh, učitele, já nevím, eh, kteří jsou třeba vynikající matematiky nebo vynikající učiteli třeba dějepisu, pokud nebude umět ovládat tablet nebo smartphone, tak si nezíská autoritu u svých 10-12 letých žáků. Čili naším úkolem je harmonizovat Eh, protiklady zájmu, protikladné zájmy do té míry, do které to jde. Eh, my víme jednu věc. Pokud nebudeme evropsky regulovat nic, tak eh, prostě to prohrajeme. Prohrajeme s Američany, prohrajeme i možná s Asií. Prostě Evropa s vlastními pravidly si může zachovat svůj vlastní význam. To tež platí o průmyslu. Já eh, třeba mám dobré kontakty s Business Europe, já budu na čtyřech velkých eh, eh, veletrzích a budeme tam hovořit také internet věcí, katapult, průmysl 4.0, prostě to je všecko o digitalizaci a zesíťovávání průmyslové produkce, ale třeba také eh, mm, průmysl nebo dopravní systémy, inteligentní průmyslové systémy, connected car a tak dále. Čili toto jsou všechno věci, eh, které je třeba eh, dělat v evropském měřítku. Musíme mít evropský standardy s tím, že tedy Eh, stroje budou mezi sebou mm, přímo komunikovat. My, mm, pokud máme, eh, má někdo fabriku na Slovensku a v Portugalsku, tak prostě eh, to bude fungovat jenom s evropskými standardy. Já jsem s kulturou v těsném kontaktu a ten, ta vaše mise posilovat evropskou kulturu, já v ní vidím místo také pro sebe. A to tež platí o ministrech financí a ministrech rozpočtu. Eh, my tady máme určité dědictví a eh, společnost to podporuje. Ano, tady máme určitý konflikt eh, s zemědělstvím. Já bych doporučoval nestavit zemědělství proti kultuře. Možná více kultury na venkově, ano, ale ne na úkor venkova. A pak ještě ženy, poslední bod. Já jsem původem z energetiky, to je eh, moje původní oblast. Dříve energetika to byla vysloveně mužská záležitost, sami inženýři a prodejci. A digitální eh, hospodářství bohužel je na tom stejně. Všechny ty eh, start-upy v Londýně, Stockholmu, Berlíně, Paříži, všecko jsou to převážně mladí muži. My musíme dosáhnout toho, aby eh, více žen studovalo informatiku, aby řekli, ano, tady je třeba ženské kreativity. A ženy přinášejí kromě více kreativit také více sociálních kompetencí do digitálního světa. Takže tak, děkuji vám, přeji vám, přeji vám příjemný pracovní týden. Eh, My děkujeme vám, pane komisaři. Děkujeme, že jste nám štědře věnoval svého času. Rádi jsme si vyslechli vaše vystoupení a samozřejmě zůstaneme v kontaktu a budeme se zájmem sledovat eh, program vašeho generálního ředitelství. You again. That's all And now the, the last effort. <laughs> Sorry, because we have a uh, two... Tak vážení kolegové, máme ještě před sebou dva důležité body, dvě důležitá stanoviska. Předám tedy eh, rovnou eh, slovo kolegovi panu Zambaskimu, který je zpravodajem pro stanovisko EPSCO ohledně předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi. Jedná se o téma nesmírně závažné, které navíc souvisí se zprávou, kterou zpracovává výbor LIBE. Termín pro pozměňovací návrhy je zítra. Bohužel to bylo jediné možné řešení vzhledem k tomu, že nás čekají letní prázdniny, takže bohužel je to skutečně zítra ve 12 hodin v poledne. Hlasovat se bude 15. září a 1. října potom o celé zprávě ve výboru LIBE. Paní předsedkyně se opak, opravuje, bude to 12. října. Děkuji, paní předsedkyně. Já vystoupím ve svém rodném jazyce. Uvažujeme kolegy. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji vám za možnost, abych vám se dnes představil eh, názor na výměnu názorů Eh, předcházení radikalizace a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi. Je to velice důležitá otázka, která by se měla objevit na agendě všech členských států. Je to otázka, o které je také potřeba diskutovat na evropské úrovni v rámci našich kompetencí, ale především je potřeba přijímat konkrétní opatření a to co nejrychleji. Nábor evropských občanů za účelem, za cíly, které jdou vlastně, jsou v protikladu se všemi našimi základními hodnotami, je potřeba bojovat proti tomu a co nejvíce to omezit. Jaká opatření můžeme tedy přijímat v boji proti radikalizaci? Náš výbor je příslušný v oblasti kultury a vzdělávání a musíme omezit tedy naše úvahy na tuto oblast. Ministři školství podepsali pařížskou deklaraci, kde je doporučeno, doporučena posílená spolupráce v oblasti eh, obhájení základních hodnot, což k čemž patří také respektování lidské důstojnosti a právního státu. Je potřeba zde zmínit toto prohlášení. Také bych se chtěl zmínit ve své, respektive zmiňuji se ve své zprávě o boji proti radikalizaci mladých a když chceme bojovat proti nějakému problému, tak je potřeba bojovat proti těm příčinám. V našem dnešním digitálním světě šíření informací všude ve světě je velice rychlé, velice snadné. Je to veliká výhoda pro naši společnost, ale může to být také problém, pokud ty šířené informace mohou vést k, ná- k násilí a k extremismu zde by skutečně mě, měla být posílena kry, ten kritický názor v rodině, ve společnosti, ve škole a na jiných úrovních existují mimořádně násilné eh, nebo náchylné skupiny eh, obyvatelstva, zejména mladí, mladí lidé. Je tedy potřeba přijímat opatření v tomto směru. Marginalizace a nerovnost je potřeba toto řešit na národní úrovni, ale také komise by měla splnit své sliby, pokud se týká naléhavých finančních prostředků na boj proti ideologii radikalizace. A určitě zná máte určitou, víte o té kampani informace proti radikalizaci. V mé zprávě uvádím několik signálů o problémech, které existují e, v této oblasti a Evropská komise by měla vlastně se snažit řešit tyto problémy. Také bych chtěl předložit pozměňovací návrh k mé zprávě. Jde o důležitost knih které jsou zapojovány do vzdělávacích programů v našich školách. Je zde, jsou zde určité signály šíření propagandy, které například se šíří v muslimských soukromých školách a potom vlastně se to překládá, eh, tyto knihy i do jiných evropských jazyků, takže je potřeba dohlížet na tyto knihy a dbát na to, aby byly vymíceny, aby z těchto škol potom jsem jsem si přečetl zprávu paní Rašidy Daty, která je zpravodajkou za příslušný výbor Libe a jsou tam důležité věci v její zprávě, zejména zdůrazňuje vzdělávání školství jakožto nástroj prevence proti radikalizaci a také zdůrazňuje problémy, které existují ve věznicích a potřeba zlepšit výměnu informací ohledně těch postupů, praktik radikalizace a jednotlivých způsobů boje proti ní. Eh, úkol ve výboru eh, LIBE, to znamená, eh, je potřeba ještě zlepšit tuto zprávu a předkládat pozměňovací návrhy. Myslím si, že díky společnému úsilí se podaří předložit stanovisko kde budou konkrétní návrhy eh, v oblasti kultury a vzdělávání. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do středy 15. července v poledne, středa 15. v poledne, ale myslím si, že můj návrh stanoviska byl předložen včas, že stínovi zpravodajové měli čas pracovat na tom textu. Navrhuji, abychom se sešli na příští schůzi ve Štrasburku v září, abychom si podiskutovali o kompromisních návrzích, které budou předloženy. Předložím své návrhy kompromisu v průběhu 1. zářijového týdnu, týdne. Je to relativně krátká lhůta, ale je to vysvětleno tím, že musíme poslat naše stanovisko příslušnému výboru co nejrychleji, tak aby je mohlo zapracovat o zehlednit v říjnu před hlasováním ta lhuta je relativně krátká a tak, aby to nebránilo v naší práci. Takže ještě jednou zopakuji toto téma pro mě je opravdu zásadní, mimořádně důležité. Jedná se o jeden z největších problémů v naší současné společnosti, proto je potřeba pracovat na evropské úrovni, zejména v rámci výměny osvědčených postupů na evropské úrovni, pokud jde o jednotlivá opatření přijímaná ve členských státech. Děkuji a budu očekávat vaše návrhy. Thank you. Grazie. Děkujeme. Jsem si jistá, že jste odvedl vynikající práci. Víte, že k tomuto tématu eh, budou také slyšení. Nyní má slovo pan Vers. Ale za besedo. Děkuji. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Já jsem rád, že výbor pro kulturu dostal možnost zpracovat stanovisko ke zprávě výboru Libe. Na první pohled se zdá, že toto téma se týká především či přímo výhradně bezpečnosti, ale pokud chceme problém opravdu vyřešit, tak je potřeba ho zanalizovat z různých hledisek a myslím, že právě ehm, to znamená, že zde máme své slovo jako výbor. Pan eh, Džambasky zpracoval kvalitní stanovisko, my připravíme své pozměňovací návrhy a doufáme, eh, že výsledkem bude v září kvalitní text. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že Evropa musí řešit celou řadu různých problémů. Ale tyto problémy by nebyly tak eh, ožehavé a obtížné, kdyby naši občané se nepodíleli na teroristických eh, útocích eh, v rámci Unie i za jejími hranicemi. Je potřeba takovéto radikalizaci předcházet, je potřeba předcházet eh, náboru evropských občanů teroristickými organizacemi. Potřebujeme prakticky funkční systém, který bude těmto incidentům předcházet. Pochopitelně, že na celou problematiku se můžeme dívat z různých hledisek, z hlediska právního, soudního, kdy bychom zdůrazňovali fungování institucí, jako je Europol nebo Eurojust. Potřebujeme také systém pro výměnu osvědčených postupů, pro výměnu informací. jsme o tom částečně hovořili a některé členské státy zavedly sankce pro tzv. zahraniční bojovníky, což je dobrý signál, protože tímto způsobem můžeme předcházet tomu, aby se do zahraničí vydali jako eh, bojovníci další, další osoby. Nicméně z dlouhodobého hlediska si myslím, že jediným efektivním způsobem, jak celý problém vyřešit, je vzdělávání. Tady mají svou roli školy, ale samozřejmě, že to nejsou jediné instituce, které mohou pomoci. Školy by ovšem měly nastavit eh, své osnovy demokratičtěji, měly by hovořit o tom, co je, co není přijatelné, co se prokázalo eh, v historii jako špatné příklady soužití. Školy jsou zkrátka instituce, které mohou vtisknout mladým lidem určitý demokratický náhled. Ale jak jsem již uvedl, školy nejsou jedinými institucemi, které by zde měly sehrát svou roli, protože jsou eh, také jiné vzdělávací organizace, kromě toho svou roli by měla, měla sehrát také média. A odborné organizace. Jinak celý tento jev je pochopitelně nesmírně znepokojivý. A abychom předcházeli další radikalizaci, musíme k věci přistoupit holisticky. Je třeba lidi řádně vzdělávat a a zde si myslím, že můžeme přispět naším stanoviskem. Ok, ok. Also, we have more time. Allora, prego, Takže máme ještě dostatek času. Paní Kenže, prosím. Eh, grazie, eh, signora Presidente. Anch'io ritengo molto utile. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že toto je skutečně velice důležitý návrh stanoviska a náš výbor by se měl sehrát svou roli Vzdělávání a kultura sehrávají zásadní roli při předcházení radikalizaci a náboru občanů teroristickými organizacemi. Můžeme sehrát, eh, školství vzdělávání sehrává svou roli při deradikalizaci. To znamená, že k věci ovšem musíme přistoupit eh, z různých eh, hledisek a náš výbor eh, musí být do um, celé problematiky zapojen. Probíhá spolupráce mezi různými zainteresovanými stranami, eh, subjekty, které nějakým způsobem ovlivňují vývoj eh, vzdělávání dětí. Nejsou to všem jenom školy, ale různé sportovní kluby, kroužky a prevence radikalizace, tedy je takovým trvalým bojem s jevy, jako je chudoba, marginalizace, sociální vyloučení, nedokončování školní docházky a tak dále. Je tedy třeba zohlednit eh, také interkulturní eh, faktory, zakomponovat to do stávajících programů, které máme a soustředit se na integraci. Sociální média mají značný vliv především na mladé lidi, to si musíme uvědomit a proto je potřeba s tím, se tomuto cíleně věnovat, eh, informovat eh, mladé o odpovědném využívání sociálních eh, médií a internetu, o ideologickém používání jazyka. Je třeba se zaměřit na země, které jsou chudší, nebo na oblasti, které jsou chudší, eh, kde dochází eh, k rozpadu sociálních eh, struktur a kde jsou tedy skupiny obyvatel mnohem zranitelnější a náchylnější k radikalizaci. Kromě toho musíme Eh, vyučovat o různých náboženstvích, abychom předcházeli zbytečným předsudkům a fobím. A to je také důvod, eh, proč panují často milné představy ve vězeních. To už je dnes jasně prokázáno, dochází také velice často k radikalizaci, takže ani na tato zařízení nesmíme zapomínat a musíme se tedy věnovat pedagogické osvětě, spolupráci s učiteli a nastavovat eh, na míru navržené programy, které budou řešit eh, rizika eh, radikalizace u již radikalizovaných skupin. Dostávám se k závěru. To, co bych chtěla především zdůraznit, je to, že třeba věnovat pozornost těm, kdo pocházejí eh, z radikalizovaného prostředí, rodin a zabránit jejich další marginalizaci a radikalizaci budoucích generací. Takže mm, proces vzdělávání musí být trvalý, permanentní a musíme zajistit, abychom obklopili takovéto mm, eh, osoby pozitivními stimuly a pozitivními vzory, a ehm, plně je začleníme do naší společnosti. Jsem velice ráda, že náš výbor se tomuto tématu věnuje. Ale toto úsilí musí být jaksi trvalé, udržitelné a je třeba pracovat na úrovni členských států, protože Jinak eh, se nedostaneme k těm samotným příčinám eh, radikalizace. Děkuji. Děkuji. Paní Tom. Uh, thank you. Mm, thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. já nevím, jak to přímo říci, ale mohu říct, že jsem ráda, že se tomuto tématu věnujeme, i když je to eh, téma nepříliš eh, pozitivní. Já tady vnímám eh, veliké riziko. My samozřejmě můžeme aktivně bojovat se zlem, můžeme na něj poukazovat, ale musíme se dát pozor, abychom ho nezatraktivnili a ačkoliv je tady naše práce nezbytná, musíme postupovat velice opatrně. Pokud jde o zprávu výboru Libe, tak tady je pro mě důležité zdůrazňovat také sociologický profil eh, zradikalizovaných osob. My často totiž opravdu nevíme, o koho se jedná, jenom máme pocit, že víme, že jsou to marginalizované, zranitelné skupiny, ale možná je to přesně naopak. A my nevíme, a to je velice důležité zjistit. Pokud jde o ty konkrétní návrhy obsažené v tomto stanovisku, tak eh, samozřejmě musíme podpořit programy proti radikalizaci a na podporu tolerance. Musíme také zajistit výměnu osvědčených postupů ve vzdělávání, ehm, zejména u nedávných emigrantů a uprchlíků, abychom zabránili jejich ehm, radikalizaci. Například ve Stonsku u nás nemáme v podstatě žádné zkušenosti s adaptací nově příchozích nebo jsou velice omezené. Jiné členské státy naopak ty zkušenosti mohou mít velice bohaté, takže by jistě výměna názorů a všem přispěla. Také bychom eh, měli spolupracovat s náboženskými vůdci, kteří ovlivňují mínění. A pokud jde o novináře a sdělovací prostředky, tak bych nebyla mm, proto, abychom vstupovali do propagandistické války, spíše abychom eh, veřejně propagovali své hodnoty a členské státy by se měly shodnout na společných standardech pro novinářskou etiku. Já jsem sama bývalá novinářka, takže vím zcela přesně, jak etika funguje, když máte nějaký etický kodex. Je třeba bojovat s nenávistnými prohlášeními, které se dostávají k veřejnosti. Je třeba, aby spravodajské mm, webové stránky online dodržovaly tato pravidla protože to, co je někdy publikováno na internetu, eh, je zcela v rozporu s svobodou eh, projevu. A další věc, tady mi možná trochu chybí eh, vazba na násilí ve školách, násilné trestné činy, střelbu ve školách, což jsou věci, ke kterým dochází. Nicméně my máme i e, dobré zkušenosti s tím, jak předcházet těmto jevům, takže bychom se možná měli o tyto zkušenosti podělit. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky, paní Ivens. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se myslím, že pan eh, navrhovatel odvedl dobrou práci, jak říká, tak eh, zpráva výboru eh, Libe je komplexní a my jsme samozřejmě omezeni, pokud jde o příspěvek našeho výboru. Já jsem z Walesu, kde řešíme tento problém, řešíme problémy mladých lidí, včetně žen, které mm, odcházejí do zemí, jako je Sýrie. Opatření na vládní úrovni, ačkoliv já tady mohu mluvit jenom z vlastních zkušeností, eh, se mi zdá, že většinou dostatečně nepomáhají eh, předcházet eh, tomu, aby se osoby radikalizovaly, spíše přispívají k prevenci samotných extremistických činů. Takže já bych eh, připravila v této souvislosti svůj pozměňovací návrh a s tím, že výjdu z toho, co již nyní toto stanovisko obsahuje. Další věc, která si myslím, že by měla být eh, doplněna, je, že to není jenom pařížská deklarace, která eh, volá po podpoře lidských svobod, ale že to je také charta základních práv a i ta by tam tedy měla být eh, zmíněna a myslím, že bychom měli zmínit odpovědnost EU zajistit bezpečnost, eh, ale také svobodu, důstojnost a diverzitu pro všechny své občany. A druhá věc, tím, že budeme spolupracovat eh, s komunitami, si myslím, že můžeme problém vyřešit. Musíme se ptát, proč jsou některé komunity zranitelné, je to sociální nerovností, nezaměstnaností, vyloučením a tak dále. Do věci vstupuje také vzdělávání, jeho role je zcela zásadní, to již říkal pan navrhovatel. Kromě toho Ovšem potřebujeme mladým lidem a zejména zranitelným lidem dát dostatečný prostor k tomu, aby mohli o věcech diskutovat, aby mohli spochybnit eh, příčiny vedoucí k radikalizaci, aby o tom mohli mm, v bezpečném prostředí eh, svobodně diskutovat. Také třeba si uvědomit, eh, že situace se různí radikalizace probíhá různě u konkrétních osob i u konkrétních e, skupin, takže to je třeba zohlednit. E, síť pro e, informování o radikalizaci RAN, možná bychom to mohli naformulovat trochu výrazněji, říci, že podporujeme členské státy, aby zakládali takovéto programy proti radikalizaci, aby pomáhali osobám, které se ocitnou v radikálním prostředí, eh, se z něj vymanit. A také je důležité, aby lidé, kteří pracují s mladými lidi, lidmi, byli řádně proškoleni, aby ta jejich práce byla skutečně účinná. Takže to jsou asi ty nejdůležitější body. Ještě poslední věc, abychom, pokud máme plně porozumět tomuto problému, tak musíme vnímat celý kontext, v rámci něhož k tomuto jevu dochází. To znamená, že musíme také vzít potaz to, k čemu dochází v Sýrii a jinde a násilí, ke kterému tam dochází, k problému s migrací, problém s migrací, který je toho následkem a tak dále. Takže je třeba zohledňovat prostředí v těchto zemích, kam zradikalizovaní eh, odcházejí. Děkuji. Kolega Ward. Děkuji. Další kolegně Vod, potom paní Šojdrová. Děkuji. Já tady eh, vidím eh, Sergi tady s tím, to, s vaší zprávou. Skutečně tam je do toho eh, investováno hodně práce a eh, ono mi to určitě pomůže v mé práci. Já bych chtěl navázat na to, co tady bylo řečeno o učebnicích a eh, možná konverzace o základních školách severovýchodní Anglii máme eh, školu, to byla taková nějaká akademie, kterou eh, založil místní, eh, místní prodejce aut a ta vyučuje v duchu kreacionismu a velmi tedy extrémním způsobem. Čili my tady máme nebezpečí nejenom eh, islámské radikalizace, eh, toho to máme velké obavy. Já si myslím, že bychom se měli eh, zabývat celou paletou problémů, kde tedy víra má silnou roli ve vzdělávání. Já jsem o tom tedy Eh, psala, já tady eh, pracuji tady s také učiteli eh, z té školy a vidím, že žáci, kteří z této školy vycházejí, mají tak nějak posunuté názory, čili měli bychom se tedy zabývat všemi tedy nábožensky zaměřenými školami vyrovnaně. Pan kolega Maragal. Děkuji, paní předsedkyně hned na úvod eh, paní předsedkyně přerušuje řečníka. Omlouvám se, to byla moje chyba. A tak můžete, pane Maragala, pokračovat, pak bude mluvit paní Šojdrová. Já jsem eh, ještě chtěl doplnit eh, ta předchozí prohlášení. Já souhlasím v podstatě se všemi těmi úvahami, pokud jde o roli škol, vzdělávání, učitelů, profesorů, ale ptám se, zda se nesoustředíme příliš, teď nevím, jak to eh, formulovat, ale eh, Zda se nesoustředíme příliš na prevenci a zda bychom neměli ještě eh, doplnit určitý náhled eh, do budoucna. Samozřejmě, čím lépe odvede svou práci škola, eh, tím méně zřejmě eh, problémů budeme mít v budoucnu. Nicméně je tady ještě to sociální prostředí, které přináší svůj vliv. Takže správně jste hovořili o tom holistickém přes přístupu. A v tomto případě to znamená i zajištění mm, dostatečného práce, integrace, sociální prostředí, kulturní zázemí, ekonomické zajištění mladých lidí. Toto všechno je důležité protože od těch 14 let se dostáváte, nebo od 16 let výše se dostávají mladí lidé eh, do eh, určité životní fáze, kdy Samozřejmě má svoji eh, roli stále ještě, eh, ještě škola, ale a tu je třeba podpořit, eh, vybavit dostatečnými nástroji, prostředky a tak dále, ale jsou tady i další věci, které vstupují do, do hry. musíme vystupovat eh, při tom vzdělávání soudržně, aby to, co vysvětlujeme těm dětem ve škole, nebylo v rozporu s tím, eh, eh, čeho se jim dostává, dostávalo dřívo, dříve. Je to problém, se kterým se potýkáme v podstatě po celé Evropě, v anglických, španělských, francouzských městech. Souvisí to s určitým historickým vývojem, ekonomicko-sociálním vývojem. A my tedy máme svou odpovědnost v této eh, problematice, především pokud jde o otázku hm, vzdělávání, ale myslím si, že bychom se měli ptát eh, i v našem stanovisku, jak mohou přispět další, další výbory eh, či jiné oblasti kompetence. Nyní paní Šudrova. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Ehm, my hledáme vlastně nástroje na to, jak předcházet radikalizaci. Takový je název té zprávy. Předcházení radikalizaci, které vede k násilí, k terorismu. Um, radikalizace názorová je vlastně důsledek něčeho, co nefunguje. Čím se musíme dívat na to, co v té společnosti nefunguje. Myslím, že víme, jsme si vědomi toho, že nefungují rodiny. Bohužel, Myslím, že každý z nás ví, že rodina je taková ta základní sociální jednotka, a pokud eh, se rodiny rozpadají nebo jsou rodiny závislé na sociálních dávkách, rodiče jsou nezaměstnaní, děti jsou chudé, tak to je první moment, že něco v té společnosti nefunguje. A když se bavíme o vzdělávání jako preventivním nástroji proti radikalizaci, tak se musíme dívat na to, jaké nástroje to vzdělávání má. Ehm, vůdci těch radikálů, podle mého názoru, podle znalosti, které mám, nejsou nevzdělaní lidé. Vůdci jsou poměrně vzdělaní a mají určité schopnosti, často charismatické schopnosti. Ale ti, kteří se nechají zmanipulovat, tak bývají lidé třeba méně vzdělaní, chudí, frustrovaní. Takže ty důvody, proč roste radikalizace, proč se ti mladí lidé nechají zlákat, hledejme tam, kde ta frustrace vzniká, tam, kde něco skutečně nefunguje. Já to říkám proto, že nechci plítvat energii na nějaké dlouhé usnesení. Já myslím, že ta zpráva Evropského parlamentu by neměla být příliš dlouhá, protože to, co je důležité, to se musí odehrát v tom terénu. Eh, čili mm, to stanovisko Evropského parlamentu by mělo směřovat eh, k řešení, které eh, tam, kde ten problém skutečně vzniká. A když se tedy bavíme na půdě výboru pro vzdělávání a kulturu, tak myslím si, že velký prostor ve školách je k etické výchově. Frustrace mladých lidí vzniká tam, že ti lidé nemají smysl života, nemají životní perspektivu čili nabídnout těm lidem smysl života a perspektivu. Kvalitní vzdělání, které vede k zaměstnanosti. To znamená zase kvalita vzdělání, zaměstnanost, dokončení vzdělávání. Kolegyně tam o tom mluvila. Čili toto jsou mé, můj příspěvek k té zprávě, která by měla směřovat ke konkrétním jasným opatřením prav vzniku, proti vzniku radikálního smýšlení vedoucího k násilí. Děkuji. Grazie, kolego. Děkuji za velmi bohatou diskusi. Možná komise by se ráda vyjádřila. Ano, tak prosím. Děkuji vám eh, za příležitost, eh, aby se komise mohla vyjádřit. Myslím, že pan komisař Navračič, eh, když tady byl naposledy v tomto výboru, tak upozornil vás na tu pařížskou deklaraci, na evropskou agendu bezpečnostní a také eh, je to proto, aby ukázal, jak vysokou prioritu tomu komise eh, přikládá. Já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým eh, vstupům, ale důležité je, že Pařížská deklarace a bezpečnostní agenda jsou silně zaměřeny na prevenci a sice jde o prevenci radikalizace a zároveň jde o podporu eh, základních společných hodnot, které máme v chartě. Já bych chtěla říci, že eh, tady nejde jenom o roli vzdělávání. Obě, oba dva dokumenty jdou ještě dále, eh, zacházejí do dalších odvětví, a jako je mládež, kultura, a také sport. V tomto dokumentu je zřejmé, že konat je nutno na národní, regionální a místní úrovni, taktéž na úrovni evropské a my budeme mm, toto sledovat a pokračovat to prostřednictvím různých akcí. Mm, podrobnosti budou později, ale už teď vám mohu říci, že eh, pracujeme na nové eh, zprávě o vzdělávání a mládeži a eh, měli bychom mít ještě tedy druhou zprávu a obě by měly být v návrhu k dispozici v září. Uvidíte, že obě tyto zprávy budou reflektovat větší důraz na školství a mládež Eh, ve snaze zabránit radikalizaci. Budou také podporovat evropské hodnoty a půjdou také po hodnotách, jako je tolerance, nediskriminace, inkluze a tak dále. A musím eh, říct, že jedním z posledních bodů z evropského programu eh, je také Erasmus Plus a Creative Europe, což jsou programy, které také mohou pomoci podporování těchto priorit. Děkuji vám. Děkuji. To, myslím, byla velmi důležitá debata a já bych vám jen chtěla říci, že a, možná, možná ještě tady, ještě tady eh, eh, pravodají by měl slovo. No, ne, ne, eh, nejdříve tady ještě pozměňovací návrhy zítra do poledne hlasování v září v našem výboru a 12. října hlasuje Libe a 15. října proběhne slyšení. A toto slyšení nám umožní eh, hlubší pohled za účasti příslušných expertů. Takže uvidíme, jak to bude s tím, ale určitě tedy eh, Libe a kulturní výbor se zhodne na tom, že školství je mimořádně důležité. Eh, všechny tyto širší aktivity se zaměřují na mládež a na jejich řádnou sociální integraci a také lepší sledování situace přímo v terénu a podpora pozitivních hodnot. jak řekl pan Marekal, eh, to je také součást celého obrazu. Děkuji eh, zpravodaji, přeji všechno nejlepší a přecházím ke zprávě pana Krašnedeského a to jsou eh, politiky rozvíjení schopností jako boj proti nezaměstnanosti mládeže. Abychom měli více času na předkládání a dojednání pozměňovacích návrhů, změnili jsme termín, dnes je to 15. červenec. Hlasování ve výboru EMPL se přesunulo na 10. listopad, čili zase máme více času. A pozměňovací návrhy prosím do 22. července v poledne. Děkuji, paní předsedající. Eh, já, eh, jelikož už nám to tady dneska trvá dost dlouho, tak eh, představím jenom ty hlavní body tohoto stanoviska. Hovořili jsme o vážném problému, důležitém problému radikalizace mládeže, nezaměstnanost mládeže. To jsou problémy propojené. No a je tedy zjevné, že nezaměstnanost má hlubší příčiny, eh, nežli jenom eh, možná vady v systému vzdělávání, ale máme zde určité, eh, určitá data, která říkají, že ten systém školství neplní zcela neplní zcela eh, svůj úkol, protože máme na jedné straně 7,5 milionu nezaměstnaných v celé Evropě a na druhé straně 2 miliony neobsazených míst. Eh, takže tady by bylo možné eh, pracovat s hypotézou, že mladí lidé se neučí to, co se dá uplatnit na trhu práce. Zároveň je třeba všem říci, že eh, nová generace je možná nejlépe, nejvzdělanější Evrop, eh, tedy eh, generací v dějinách Evropy, ale přesto zde máme takovou nesaměstnanost. Různé výzkumy ukazují, že vliv školství, vliv tedy školských institucí Eh, jsou různé a možná ne úplně eh, eh, jsou s nimi spokojeny spokojení budoucí zaměstnavatele, kteří možná dávají přednost svým vlastním vzdělávacím institucím. No a to také signalizuje určitý problém, jimž bychom se měli zabývat. My se v tomto stanovisku stručně snažíme zmínit několik věcí, které by mohly zlepšit účinky eh, vzdělávání v tom smyslu, že eh, by mladí lidé snáze hledali uplatnění na trhu práce. Hovoří se například o tom takzvaném duálním školství, tedy teoretická a praktická část, eh, to znamená větší provázání eh, s požadavky trhu práce. A mm, to si také vyřádá, vyžádá v členských zemí užší spolupráci mezi vzdělávacími orgány a mezi zaměstnavateli a třeba také eh, podnikatelskými svazy. A s tím souvisí problematika stáží a praxí pro eh, mladé. Poněvadž víme, že ti, kteří se mohou prokázat už nějakou zkušeností, eh, mají to potom na trhu práce snadnější. Další věc je mobilita studentů, to znamená to množství evropských programů, které tomu slouží, ale eh, neměli bychom to omezovat pouze na mobilitu studentů protože v určitém eh, smyslu je situace eh, taková, že ti, kteří eh, mají lepší vzdělávání, lepší vzdělání, tak možná jsou schopni se učit více a rychleji a snáze nacházejí pracovní místa. Pak je tady také otázka vzdělávání učitelů, k tomu také eh, patří třeba společenská aktivita eh, mladých lidí a ta jim opět může dát určité eh, další šance na trhu. No, v podstatě také tady máme to, o čem jsme hovořili s panem komisařem, čili nové technologie, digitalizace, otázka Eh, digitálního vyloučení regionálního nebo určitých sociálních skupin, eh, poněvadž získávání eh, dovedností ve škole, to by samozřejmě také mělo být předmětem našeho zájmu. A závěrem možná ještě dva body, které se v debatě tohoto typu nenacházejí tak často. Na jedné straně Hovoříme o lepším provázání eh, podniků a trhu práce, eh, vzdělávání a nějaké učňovské kurzy, které přímo si zaměstnavatele eh, dělají a aby tedy to nezamyslost mládeže nebyla tak hrozná. Ale já bych také ještě chtěl připomenout jiné, eh, něco se zapomíná, humanitní a obecné vzdělávání. I to trošku souvisí s tématem radikalismu a radikalizace. Já si myslím, všechny ty nové eh, digitální technologie, navzdory nim bychom neměli zapomnět třeba na kontakt s literaturou klasickou, evropskou literaturou, vlastně celý ten odkaz, ten literární, hudební, Eh, dědictví v Evropě, to slouží nejen eh, k utváření určitých eh, dovedností a, a určité hráze proti radikalismu. A pomáhá to nejenom při hledání práce, ale také třeba při výkonu zaměstnání. Dneska často eh, hovoříme o eh, humanistické krizi, tedy krizi humanitního klasického vzdělání v Evropě. A eh, já si tedy myslím, že bychom na to neměli zapomínat, neboť to je také hodnota. Je to tedy hodnota, která prostě dává těmto lidem s tímto vzděláním trošku větší elasticitu také v uplatnění na trhu práce. Chtěl bych ještě hovořit také o tradičních profesí, tradičních povolání, čili eh, nezapomínejme, tradiční řemeslo třeba eh, z vlastní eh, zkušenosti vím, že jako akademický učitel Eh, jsem, vždycky jsem prostě eh, seděl před sálem plným eh, studentů a, a všichni chtěli studovat politologii. Já nevím, možná, jestli by nebylo lepší, kdyby měli nějaké zaměřené, prakticky zaměřené vzdělávání s humanitními prvky případně také tradiční řemeslo, které často je na hranici s uměním a s kulturou a tak dále, eh, která nám tady tak leží na srdci všem. Děkuji vám. Děkuji. Já samozřejmě souhlasím s mnoha z vašich připomínek. Pan Lekov, tři minuty. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl na tomto stanovisku. Nezaměstnanost mladých je opravdu neustálý problém, který známe všichni a je také těžištěm evropských politik. Závažná ekonomická krize, politika úsporných opatření v celé Evropské unii se samozřejmě nutně odrazily na eh, úrovni nezaměstnanosti, zejména mladých lidí. Zcela souhlasím se spravodajem, že je potřeba změnit systém školství a vzdělávání tak, aby byl atraktivnější pro mladé lidi, aby byl nasměrovaný více na praxi přímým způsobem. Máme, bude to potom mít dopady na pracovní trh. Je zde také nutno změnit systém výchovy, vzdělávání a škol. Ale to je jenom část problematiky. Jakožto stínový zpravodaj bych se chtěl zmínit o šesti základních bodech. Samozřejmě eh, vítám eh, za záruku pro mladé a také financování, předfinancování eh, iniciativy zaměstnanost mladých. Nicméně to jsou pouze krátkodobá řešení. Proto, abychom eh, dlouhodobě řešili tento problém, tak je potřeba naplánovat dlouhodobá řešení. Za prvé je nutné, aby členské státy posílily spolupráci a strukturovaný dialog mezi školstvím a podnikatelským prostředím tak, aby se vzdělávací programy přizpůsobily více potřebám a poptávce trhu práce. Za druhé je nesmírně důležité rozvíjet základní schopnosti, základní kompetence, jako například jak ovládat digitální technologie, matematiku, učit se zahraniční jazyky, mobilita. Toto všechno umožňuje mladým lidem přizpůsobovat se a zejména plnit velice měnící se potřeby pracovního trhu. Na jedné straně velké množství mladých lidí je nezaměstnaných a na druhé straně jsou vlastně neobsazená pracovní místa která nelze obsadit, takže je potřeba eh, také zdůrazňovat, zvyšovat atraktivnost řemesel nebo oboru, jako je matematika, eh, inženýrské obory a digitální ekonomika. Za druhé je potřeba zlepšovat eh, vzdělávání v oblasti podnikatelské tak se vlastně, tak aby se mladí lidé naučili přijímat rozumná rizika, aby měli určitý kritický smysl pro hodnocení. Já si myslím, že školství zapojující podnikatelskou sféru by mělo být zapojeno na všech úrovních formálního i neformálního vzdělávání. Dále části, které jsou nesmírně důležité, to jsou dlouhodobé kariérní plány. Například je potřeba také velice seriózně se zamyslet o předčasném ukončování školní docházky, jak předcházet tomuto ukončování, jak, a já už jsem hovořil o těch základních schopnostech, a na závěr bych rád řekl, že abychom našli dlouhodobé řešení problému nezaměstnanosti mladých, tak členské státy musí zaručovat, aby byly eh, invest, kvalitní investice do vzdělávání a do rozvíjení horizontálních kompetencí. Investice opravdu do školství, do vzdělávání mají zásadní význam pro zvyšování růstu, konkurenceschopnosti Evropské unie. Je nejvyšší čas pochopit, že pokud chceme postupovat ku předu, tak je potřeba posilovat podporovat vzdělávání, vzdělávání a stále vzdělávání. Děkuji kolegyně Trupl, Triple. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat zpravodaji Určitě je správné to, že musíme přemýšlet o tom, co můžeme dělat společně na úrovni Evropské unie, abychom snížili nezaměstnanost mladých a bojovali pro ní, ale já bych chtěl, chtěla říci něco k tomu, jak je důležité také literární vzdělání, aby lidé získávali určité povědomí, pochop, pochopení kulturních děl to znamená, že stále vzdělávání školství je více než čistá zaměstnatelnost. Je to opravdu schopnost také vidět vzděláv, ve vzdělávání samotný cíl, aby bylo správně nasměrované. Je zde, může se říci, že je zde spousta e, volných míst, které, která pravděpodobně se budou nabízet ano, mezikulturní eh, rozmanitost je často požadovaná, zde se to překrývá, ale pro mě také důležité a předložím pozměňovací návrhy, abychom měli dobrou rovnováhu mezi tou zaměstnatelností, ale také ještě tím, co jde nad rámec toho, eh, co patří k vlastnímu pojmu vzdělávání. Potom k otázce výměny osvědčených postupů a také k tomu duálnímu systému. Ano, máme země v Evropské unii, je to i moje vlastní zem, kde vlastně existuje ten duální systém vzdělávání a máme s ním dobré zkušenosti, ale myslím si, že vlastně to není pravděpodobně exportní šlágr, ale je potřeba udělat dobré nabídky a také zaměřit se na vlastní specifika jednotlivých členských států, že to pravděpodobně není model, který je obecně rozšířitelný, musel by se přizpůsobit těm ostatním členským státům a pokud by se to mělo podařit, tak právě díky výměně osvědčených postupů, ale jak říkám, potřeba zohledňovat specifika členských států. Děkuji. Kolegyně Šojdrová. Děkuji. Ehm, já chci být stručná a zaměřím se na to, co bych v té zprávě chtěla doplnit, jinak ta zpráva jde správným směrem. Dovednosti jsou skutečně zásadní podmínkou pro ehm, zaměstnatelnost ehm, mladých lidí. A e, chtěla bych doplnit e, zmínku o tom, co jsme dnes odsouhlasili, naši zprávu e, Promoting Entrepreneurship Use Through Education and Training. Takže je třeba doplnit Entrepreneurial Skills and Competences. Určitě by tam měly být. Jsou to dovednosti, které pomáhají nejenom nalézt zaměstnání, ale podnikat a pracovat uplatnit se v profesním životě. Druhá, druhé téma je výběr oboru. Toto je problém, který, s kterým se setkáváme, kdy mladí lidé si nevyberou správný obor, který studují a míjí se s trhem práce, to znamená kariérní poradenství. Myslím, že to tam také patří, zaměřit se na jeho kvalitu. No a obecně Eh, nejde jenom o dovednosti, ale o kvalitní, doved, o, o kvalitní vzdělávání. To znamená vzdělávání, které poskytuje perspektivu. A jestliže máme cíl pro Evropskou unii 40 absolventů terciárního vzdělávání, pak musíme v tom vidět nejenom tu kvantitu, ale i kvalitu. Já bych velmi zdůraznila to, aby vzdělávání, které je poskytované, které je finančně podporované z Evropské unie, Eh, se zaměřilo na kvalitu a relevanci pro trh práce, ale také pro osobní život, jak tady třeba hovořili eh, kolegové. V bodě dvě si myslím, a to je to duální vzdělávání vocational education and training, skutečně duální systém nemusí být jenom čistě duální, ale do, budu doplňovat jeho prvky ve vzdělávacím systému. Čili nemusí to být jako celek, ale prvky duálního systému jsou nezbytné, domnívám se, v každém odborném vzdělávání. Děkuji. Grazie. Eh, ora, come lo saprete, la Commissione è interessata a intervenire. Děkuji. Ko- chce komise se také vyjádřit? Nikoliv. Takže přejdeme vlastně k reakci zpravodaje, zda tedy chce se ještě vyjádřit, ale myslím si, že v podstatě názory byly jednomyslné. Předkládá lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 22. července v poledne, budeme hlasovat 15. října Zdá se mi, že práce byla odvedena velmi dobře a že jsou položeny základy k tomu, aby naše práce skutečně byla vyslyšena v této velmi důležité oblasti. Nyní dávám slovo zpravodají poslední zprávy panu Maurovi Barandiaránovi. Úloha EU v OSN, jak lépe dosahovat cílu EU v oblasti zahraniční politiky. Je to důležité stanovisko, protože výbor pro kulturu, respektive kultura musí být více zastoupena v evropské diplomaci. Děkuji. Toto stanovisko našeho výboru o roli Evropské unie v OSN nám umožňuje řešit některé zásadní eh, záležitosti pro realizaci inteligentní zahraniční kulturní politiky EU. V Evropském parlamentu používáme někdy termín interkulturní dialog. Také opakujeme, že samotná koncepce Evropské unie vychází z pochopení kulturní různosti, což eh, je zcela eh, běžné pro naše eh, identity. A já se domnívám, že právě tento vzájemný vztah a dialog může být klíčem pro novou vizi našich vztahů mezi EU, mezi členskými státy a třetími zeměmi, které více než kdy jindy potřebujeme pochopit, abychom mohli čelit výzvám, s nimiž se potýkáme eh, v rámci globalizace, eh, v souvislosti s terorismem, imigrací a tak dále. Kulturní diplomacie to neznamená jenom organizovat eh, hudební koncerty se všemi státy na světě. Znamená to, že začneme uvažovat o kulturních aspektech a že začneme pracovat na tom, aby se kultura stala eh, takzvanou soft power v diplomatických vztazích. Myslíme si, že takto můžeme podporovat demokratické hodnoty a základní svobody. Najdeme tak prostředky, jak budovat eh, eh, nové argumenty pro globální občanství, takže kultura má tuto svoji misi budovat mosty a podporovat lidská práva. V této souvislosti vztahy mezi EU a agenturami OSN, které se věnují kultuře a vzdělávání, zejména eh, tady zmiňuji spolupráci EU s ONESKem, je možné dále posílit eh, tím, že budeme mít lepší zastoupení jako EU a budeme aktivněji spolupracovat na zásadních tématech, jako je ochrana dědictví, nelegální obchodování s uměleckými děly eh, nebo v oblasti eh, kreativního umění, přístupu ke vzdělávání eh, pro uprchlíky a osoby ve válečných zónách. Takže je potřeba posílit tuto spolupráci, která samozřejmě někdy má svá, svá omezení, ale přesto se nám podařilo dosáhnout schody ohledně eh, řady důležitých eh, věcí, pokud jde o tedy naše zastoupení v OSN. My navrhujeme určité iniciativy, když žádáme hlavně ESVČ, aby jmenovala v každé své zahraniční eh, delegaci člověka, který bude odpovědný za propagaci kultury Evropské unie a bude dbát eh, na spolupráci s třetími zeměmi v této oblasti. Věříme ve zlepšení mobility umělců a profesionálů v oblasti kultury prostřednictvím eh, preferenčního zacházení v souladu s pravidly souladu s rámcovou smlouvou UNESCO eh, z roku 2005. A na závěr bych chtěl mluvit právě o této umluvě, kterou schválila Evropská unie. Eh, a je to vlastně 10 let, eh, kdy k ní EU přistoupila. Je to umluva UNESCO o kulturní diverzitě. Nicméně nesmíme zapomínat, že je to umluvách, ke které jsme přistoupili po velice eh, závažných teroristických útocích. Je to umlova velice důležitá, protože eh, kulturní diverzita a její zachování je stejně důležitá jako diverzita biologická, je to součást našeho společného dědictví a je potřeba eh, ji takto uznávat. Toto jsou tedy slova z úmluvy, která eh, nám umožňují překonat tragické momenty z naší eh, historie prostřednictvím kulturního a mezicivilizačního eh, dialogu a měly by vést k harmonickému soužití národů nebo alespoň o pokus, k pokusu o takové soužití. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení, pan Zdrojevský, pak pan Někov, pan Zambasky, paní Trepel. Trochu žal mi tlumači. Eh, musím říct, že je mi trošku eh, líto tlumočníku, poněvadž pan zpravodaj to eh, přečetl velmi rychle. Ale mám dvě otázky. Myslím, že ta otázka, ta zpráva je velice dobrá a musím říct, že všechny ty návrhy, které eh, se tady objevují, nejsou eh, velice dobře eh, do detailu rozpracované. Takže ano. Ale mám jedno, jeden rozdílný názor. Musíme rozdělovat, rozlišovat dvě, dva procesy. Máme tady kulturu pro kulturu. Kultura má Eh, svou vlastní hodnotu, je hodnotou sama o sobě. A je třeba tedy podporovat díla. Ale pak je tady složitější proces a to je využití kultury na podporu jiných věcí. To je prostě na podporu společenství národů Evropy. A otázka je to, to něco jiného je podpora kultury jako takové a něco jiného je podpora eh, umělců a podobně eh, na, pod, na propagaci kultury. Říkám eh, to proto, že v mnoha případech tyto rozdíly mezi OSN a mezi naším pojetím kultury jsou vlastně základem našich odlišných přístupů. Ano, či kolega Neko. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда... Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Existuje velmi konstruktivní dialog se spravodajem a chtěl bych zdůraznit to, co zde již zaznělo, a to, že potřebujeme eh, silnější, výraznější spolupráci mezi Evropskou komisí a agenturou, a pro ochranu kult, světového kulturního dědictví. Potřebujeme také posílenou spolupráci ohledně ochrany kulturního dědictví v eh, kon- zónách, kde probíhají ozbrojené konflikty, a to díky eh, programům ochrany v této oblasti. Po podpisu memoranda byla spolupráce mezi UNESCO a Evropské unie. Evropskou unii se tedy výrazně zlepšila, proto bych chtěl eh, povzbudit nebo podpořit dialog na vysoké úrovni, tak abychom byli schopni eh, spolupracovat eh, a to na pravidelnější bázi. To znamená, že je potřeba opustit tu pracovní metodu zaměřenou na naléhavé projekty a akce. A je potřeba zaměřit se na dlouhodobější a pravidelnější spolupráci. Abychom lépe ochránili evropské kulturní dědictví, tak potřebujeme strukturovanější dialog a v rámci těch konkrétních opatření potřebujeme opatření na podporu eh, umělců, tvůrců, kteří mají konkrétní vize a nápady a chtějí je šířit do celého světa. Děkuji, děkuji. Pan Donbasky. Spůžu předsedatel, vážení kolegy. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych také rád poděkoval zpravodaji za navržené stanovisko a za jeho eh, snahu najít kompromisní řešení. Eh, my velice dobře víme, že máme velmi málo času na zpracování této zprávy, takže bych eh, chtěl poděkovat zpravodaji za jeho způsob. Připravil jsem pozměňovací návrhy za mou frakci statut Evropské unie jakožto pozorovatele, zdůrazňují pozorovatele na valném zhromáštění OSN, tak vlastně usnesením z roku 2011 se to podařilo. Spravodaj navrhuje, aby Evropská unie získala hlasovací právo ve správní radě některých agentur eh, Evropské unie, které, které pracují v oblasti kultury a vzdělávání a chtěl bych zdůraznit, že pokud nebudeme mít právo zpracovávat nebo účastnit se zpracování obecných politik, tak potom potom nemá smysl žádat o hlasovací právo, pokud nemůžeme moci předložit politiku, kterou podporujeme. Dále bych chtěl zdůraznit, že je to možná trošku předčasné ohledně toho hlasovacího práva. Děkuji za pozornost. Děkuji. Kolegyně Triple. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji. Když hovoříme o naší koncepci eh, pokud jde o roli EU v OSN v kulturní oblasti, tak chci zdůraznit to, o čem jsme tady vždy diskutovali, když jsme mluvili o kultuře ve vnějších vztazích. Tedy, že mm, to nesmí být kulturní diplomacie s přístupem ze zhora dolů, ale spíše s mm, ochota mm, oslovit e, napřímo občany dalších zemí, vybudovat určité vztahy, jde o spíše delegování e, pravomoci, o zmocnění eh, samotných eh, států. Takže já bych toto chtěla zdůraznit. Myslím, že potřebujeme více možností v této oblasti, více spolupracovat jinými slovy s nevládními organizacemi, protože nejde jenom o tu státní úroveň, na které bychom měli působit. Ano, tady máme ty instituce a je dobře, že si specifikujeme svoji roli na této úrovni, ale dále je důležité oslovit přímo lidi a dát jim možnosti vést dialog. Hodně jsme hovořili o konfliktech. A tak chci zmínit eh, myšlenku zmírňování eh, situace po konfliktech, věnovat zvláštní rozpočet těmto nástrojům. Já si myslím, že stojí za to. Oblast kultury tak dává další možnosti zbližovat se, eh, vyměňovat si názory a myslím si, že tato cesta by mohla být velice užitečná, proto v tomto smyslu podám pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že toto stanovisko je opravdu velice důležité. Nevíme, jestli se k němu chce vyjádřit i komise. Zdá se, že ne. Zeptám se pana zpravodaje, zda se chce ještě vyjádřit. Ano, jenom vteřinku. Chci poděkovat za vystoupení všem kolegům a říci, že z mého vystoupení, eh, vystoupení stínových zpravodajů je myslím zřejmé, že se jedná o velice komplikované stanovisko a eh, jenom několika málo slovy se těžko vystihuje eh, takto různorodá problematika. Proto udělám maximum pro to, abych zakomponoval veškeré vaše názory a postřehy a vaše pozměňovací návrhy. Zároveň chci pod, po, požádat komisi, aby hm, jak se nerezignovala, abychom měli ambici prosadit maximálně Evropskou eh, unii jakožto adekvátní reakci na otázky, eh, jimiž se zaobíráme, které jsem zde popsali. Já si myslím, že to je správný přístup, jak dosáhnout eh, dalšího pokroku, protože hm, nejde jenom o možnosti jednotlivých zemí, o možnosti jednotlivých institucí a organizací, ale také o spolupráci EU eh, e jako celku v této oblasti. Takže já se snažím zdůraznit integrační eh, kapacitu a myslím si, že bychom neměli rezignovat na naši eh, ambici zdůraznit integraci Evropy. Děkuji, říká paní předsedkyně. Mě zaujala ta myšlenka zdůraznit spolupráci v oblasti kultury eh, v rámci evropské zahraniční politiky. Myslím si, že ta koncepce sama o sobě je velice zajímavá, protože by to mohlo vést ke zmnožením styčných bodů v naší evropské politice. Je tady dobré akcentovat kulturu jako jakousi soft power. Samozřejmě, že vím, že jsou zde i určité citlivé otázky a témata, ale dosti to souvisí s tím naším tématem, které jsme zde řešili na našem zasedání včera. Evropská unie stojí o větší zastoupení eh, v OSN, pokud jde o kulturní oblast, o obchodování s uměleckými díly, pokud jde o oblast kulturního dědictví. To navazuje na tu naši včerejší rozpravu. Souvisí s tím naléhavá situace imigrantů, kterou dnes řešíme i zde bychom byli rádi, kdyby byla otázka mezikulturního dialogu a vzdělávání eh, zdůrazněna. To jsou záležitosti, které bychom mohli nadnášet společně. Další věc se cíle tisíciletí. V rámci cílu tisíciletí můžeme také diskutovat o těchto věcech na konferenci v Addis Abebě nebo znovu v září. EU OSN chce, aby byla kultura více zdůrazňována. Zítra, 15. července v poledne, máme termín pro eh, pozměňovací návrhy. 15. září budeme hlasovat eh, u nás a 13. října ve výboru AFED. Takže ještě nějaký čas eh, na práci na tomto tématu máme. Ohlásím teď také datum pro příští zasedání. Bude to 14. září ve 3 hodiny odpoledne a následně 15. září v 9 hodin ráno chci poděkovat eh, několika málo zbývajícím eh, kolegům. Přeji vám hezké letní prázdniny, užijte si je hezky se svou rodinou. Děkuji také sekretariátu, všem spolupracovníkům. Děkuji za odvedenou eh, práci a děkuji, že jste vydrželi až do konce dnešního zasedání. Uvidíme se zase v září.